Ecco. Direi che possiamo incominciare. Dámy a pánové, myslím, že můžeme začít. Třeba, že nám ještě chybí mnoho kolegů, ale hlasovat se bude až v 16 hodin. A z formálních důvodů jenom chci upozornit, že toto zasedání je živě vysíláno přes internet. Já mluvím do mikrofonu, pane kolego, vy mě neslyšíte? Vy mě neslyšíte, pane kolego? Slyšíte mě? Já hovořím, mám zapnutý mikrofon, takže byste mě měli slyšet. No, ma l'interpreto že? Či sarà. A stejně tak je tady tlumočení. Eh. <laughs> È male non capire l'italiano, ma... To už je i tak dost zle, když nerozumíte italsky, ale věřím, že to vyřešíte. Dobrá, náš tajemník to vyřešil. Takže pořád jednání jste obdrželi 14. listopadu 2013. Dnes odpoledne již by mělo proběhnout hlasování, a to sice o zprávě, kterou předkládá paní místo předsedkyně Le Grip a týká se jednotných pravidel a jednotného postupu pro řešení problému. Proč? Je to z toho důvodu, že zítra výbor Ekon by měl schválit zprávu Ferreira, takže je naprosto zásadní, abychom my dnes ještě, tedy dnes odpoledne, přijali tuto zprávu. Proto bychom měli tedy nejprve provést eh, projednání pozměňovacích návrhů k této zprávě. Dále uvidíme, zda zvládneme projednat zprávu Messerschmitt ještě před tím hlasováním. Eh, pokud ne, tak to proběhne po hlasování a hlasování eh, o zprávě paní Grip tedy proběhne dnes odpoledne, zatímco o zprávě pana poslance Messerschmitta se bude hlasovat až zítra dopoledne. Následně tady máme přijetí mého stanoviska o výkladu článku 202 odstavec 5 jednacího řádu parlamentu. O tom také se bude hlasovat zítra dopoledne. A co se týče bodu 8, zpráva pana poslance Hefnera o článku 136 jednacího řádu, tak ta měla být, ta by měla být také projednána dnes odpoledne, pokud nám zbyde čas. Nicméně, mm, co se týče schůze koordinátorů, která měla proběhnout dnes v 17.30, tak ta se odkládá zítra na 9 hodin ráno, protože dvě nejdůležitější politické frakce koordinátorů tady dnes večer být nemohou. Zatímco zítra dopoledne pan Traškovský a pan Gualtieri zítra v 9 tady se mohou dostavit. Proto tedy schůze koordinátorů, ještě jednou opakuj, zítra 9 až 9.45 Nikoliv tady dnes, ale zítra ráno. A to jsou teda tedy ta sdělení, která jsem vám chtěl tímto oznámit. A také uvidíme, zda zítra se bude hlasovat o zprávě pana poslance Traškovského. Čili domnívám se, že tím jsem vám předal veškerá sdělení, ale ještě bych chtěl říci, že dnes po tom hlasování bude k dispozici dostatek času a možná bychom mohli zvládnout projednat ještě zprávu Ruggieri týkající se aplikace Lisabonské smlouvy a fungování Evropského parlamentu. Pokud tedy k tomu nejsou žádné poznámky, žádné připomínky, můžeme postoupit dále Chtěl bych ještě říci, že je velice důležité, aby zítra sem přišlo co nejvíce kolegů. Doufám, že tomu tak bude, že nebudeme muset hlasování opakovat. Ale samozřejmě to nerad říkám těm, kdo tady jsou, protože to bych měla říct těm, co tady nejsou. Každopádně zítra. Co nás čeká zítra? Zítra 26. Eh, listopadu odpoledne by proběhne seminář, jehož se účastní zástupci církví, různých náboženských asociací. Týká se to aplikace článku 17 smlouvy o fungování Evropské unie s cílem posílit eh, zastoupení občanů při řízení Evropské unie budou také přítomni mimo, různí zpravodajové řečníci mimořádně důležité osobnosti. Například pan profesor Weiler, který se přednedávnem stal předsedou Evropského univerzitního institutu, je to velice kompetentní osoba, a také profesor De Vries z univerzity v Amsterdamu. Jak jsem ji řekla, tématem, nebo respektive o co tady jde, jde o realizaci dialogu podle článku 17 Lisabonské smlouvy, kdy Eh, Místo předseda Surian má velmi důležitou úlohu a rovněž se pracuje tedy s výborem pro eh, ústavní záležitosti. Je to tedy velice důležitá akce pro nás, pro všechny. Další sdělení. Předseda panelu STOA nedávno zveřejnil publikaci o výsledcích výzkumu zadaných panelem STOA v oblasti bezpečnosti elektronických systémů, které se využívají v rámci demokratických procedur. Ta publikace je zveřejněna pouze v anglickém jazyce a všichni dostanete elektronicky kopii této publikace. Dále v rámci bodu 2 našeho pořadu jednání bych chtěl ještě říci, že zde máme dokument, který připravili naše složky a ten se týká ratifikace smluv o ekonomické governance. Čili to je asi ze sdělení vše. Dále schválení pořadu jednání 4. září, 16. 17. září, 14. října 2013 Máte je k dispozici a vzhledem k tomu, že nikdo se nehlásí, předpokládám je za schválené. Dobrá, pojďme dále. Dále tady máme návrh stanoviska paní místopředsedkyně Legrip k velmi důležitému tématu jednotná pravidla růstu pro řešení problémů úvěrových institucí a některých investičních podniků v rámci jednotného mechanismu pro řešení problémů a jednotného fondu pro řešení problémů bank. Je to mimořádně důležité téma. Příslušným výborem je výbor Econ, který, jak jsme řekli, zítra má definitivně rozhodnout a ehm, naše Paní zpravodajka se nyní tedy vyjádří k celé řadě pozměňovacích návrhů, které byly předloženy. Máme tady 29 pozměňovacích návrhů předložených kolegy DAF, Schulz a stejně tak přímo paní místopředsedkyní Legrip. Takže já již bez další prodlevy dávám slovo paní zpravodajce Legrip. Prosím. Merci, monsieur le... Děkuji, pane předsedo. Dobrý den, vážení kolegové. Dnes jsme tady tedy na proto, abychom se zabývali důležitou otázkou, a sice vytvořením bankovní unie v eurozóně. Vy jste správně připomněl, pane předsedo, před několika sekundami, jakou důležitost ta budoucí bankovní unie má. Je to důležitá etapa v integraci eh, evropské ekonomiky. Druhý pilíř této bankovní unie je to pilíř na kterém teď pracujeme, je vytvoření jednotného mechanismu pro řešení problému a jednotného fondu pro řešení problému bank. To je velmi důležitá součást celé té, toho systému regulace, který navrhla Evropská komise. Náš eh, výbor eh, byl požádán o stanovisko, protože hlavním příslušným výborem je výbor pro hospodářské záležitosti a my bychom tedy měli sformulovat eh, velmi rychle, máme na to velmi krátký termín, že bychom tedy sformulovat naše stanovisko, kde který potom předložíme tomu hlavnímu výboru. Já bych chtěl jenom popsat rychle hlavní směry své zprávy. Bylo předloženo asi 100 pozdějacích návrhů a já teď velmi rychle si dovolím k ním se vyjádřit. Já jsem věnovala velkou pozornost všem těm předloženým pozdějacím návrhům a chtěla bych samozřejmě poděkovat všem, kteří je předložili, zejména panu Šolcovi a panu Dafovi, kteří se tím eh, velmi intenzivně zabývali. Takže celkem je tady 70 pozměňovacích návrhů plus těch asi 47, které jsem předložila já. A asi 20, kterých předložili mý kolegové. Vzhledem k tomu, že ta lhuta, kterou máme, je velmi krátká, a také vzhledem k tomu, že to nebylo úplně nezbytné, tak jsem nesvolávala schůzky stínových eh, zpravodajů, tak jak eh, je to klasické, tak jak je to běžné, protože toho času moc nezbývalo, ale také proto, že ty předložené pozměňovací návrhy velké většiny byly naprosto v souladu s tím, co jsem se snažila vyjádřit já, pouze podpořili to, co šlo mně. Bylo jich tady několik. které velmi eh, eh, nebo spadaly velmi evidentně mimo naši kompetenci, tedy našeho výboru a nebyly příliš relevantní pro to, abych z nich vytvářela kompromisní pozměňovací návrhy. Ještě připomínám, že jsme byli pouze požádáni o stanovisko, protože hlavním příslušným výborem je výbor pro hospodářské záležitosti a my jsme vždycky v naší práce se snažili zaměřovat na naši oblast působnosti, na naše vlastní kompetence. Snažíme se na to dohlížet také u dalších výborů. takže jsem se to snažila aplikovat i u tohoto stanoviska. V tom textu, který vám navrhuji, tedy jasně se zaměřuji na to, abychom poradili výboru pro hospodářské záležitosti a rozhodně nechceme zasahovat do jejich kompetencí, do jeho kompetencí. Já jsem se tedy zaměřila na hlavně aspekt řízení tohoto mechanismu. Tento nový orgán, společný mechanismus, až vznikne, bude mít eh, výbor a potom tady budou národní orgány členských států a potom Evropská komise. A to znáší celou řadu zajímavých otázek. Ty otázky jsou obsaženy v jedné části toho navrženého textu, tedy toho nařízení, které nám bylo předloženo. Je to v části 3, který se týká institucionálního rámce, zejména je to odstavec 1, 4 té části 3. A teď tedy k těm pozměňovacím návrhům, které byly předloženy a které se všechny zaměřují na, uvedený, na uvedené aspekty. A proto chci říct, že navrhu, ne, podporuji pozměňovací návrhy, které chtějí posílenou parlamentní kontrolu těm pravomocím tohoto výboru nebo rady, která by měla fungovat v rámci mechanismu s tím, že by parlament měl schvalovat nominaci výkonného ředitele a zástupce výkonného ředitele tohoto orgánu. Takže schválení parlamentem, to je v mých pozměňovacích návrzích 4.37, ale také 70 eh, a 72 od pana Dafa, od pana Šolce, to jsou všechno Eh, návrhy, které jsou v souladu a které se týkají posílené parlamentní kontroly, zejména schvalování nominace těchto kandidátů. A jde tedy o to, jak posílit transparentnost a zodpovědnost tohoto nového orgánu vůči Evropskému parlamentu. Dále podporuji pozměňovací návrhy, které se zabývají garance předávání pracovního programu tohoto mechanismu národním parlamentům členských států aby i ty měli možnost tam předat nějaké odůvodněné připomínky týkající se toho pracovního programu. To jsou moje návrhy 15, 22 a 72 a také jeden potenciální návrh pana Dafa. A zase je to úplně v souladu s protokolem 1, který upravuje roli národních parlamentů. Tolik tedy ty dvě osy, o které mi šlo, posílení parlamentní kontroly prostřednictvím schvalováním eh, u nominací kandidátů a potom jde o předávání eh, informací národním parlamentům. A teď se vrátím k tomu, co jsem říkala na začátku svého krátkého vystoupení. Pokud je tady část poměrně velká pozměňovacích návrhů, které předložil náš kolega Scholz, tak je to proto, že mi přišlo důležité a nezbytné, abychom se zaměřili pouze na eh, vymecené pravomoci nebo kompetence výboru AFKO. A proto jsem nechtěla podpořit ty zmíněné pozměňovací návrhy, které se netýkaly řízení toho budoucího společného mechanismu. protože někdy byly příliš obecné a příliš repetitivní. A na závěr, pokud toto stanovisko bude schváleno, tak tím náš výbor také podpoří a potvrdí právní základ, který navrhla komise u svého návrhu. Článek 114 smlouvy, kde se umožňuje přijetí opatření, které mají za úkol zajištění fungování vnitřního trhu. A podle mě to také říkám ve svém návrhu a nebylo to eh, spochybněno nikým z vás, tím reagujeme na to potřebu, aby ta budoucí bankovní unie a s tím i ten společný mechanismus a společný fond byly v rámci tohoto institucionálního rámce. To je všechno a teď samozřejmě si ráda vyslechnu všechny vaše připomínky, eh, případné otázky a doufám, že potom budeme moci přejít k hlasování o tomto textu. Bez mikrofonu. A chiesto di parlare l'onorevole Jako první se hlásí pan poslanec Dav, prosím. Good afternoon. Dobrý den, děkuji pane předsedo. Chci poděkovat paní Konstance eh, Le Grip eh, za představení tohoto stanoviska. Myslím si, že tady je základní otázka právní základ. Jak víme, tak v této věci nepanuje schoda a Myslím si, že v tuto chvíli by parlament měl být opatrný a měl by se přidržet návrhu komise, tedy eh, že je to článek 114, který by měl být právním základem, je to vhodný článek a také dostatečný pro účely vytvoření eh, jednotného mechanismu pro řešení problémů. Samozřejmě, že Eh, své slovo má i soudní dvůr a tak se těšíme na jeho názor. A nemám na mysli pouze Evropský soudní dvůr, ale také německý soud, eh, který se bude, německý ústavní soud, který se bude vyjadřovat eh, k této otázce. Pokud jde o eh, procedurální eh, řád, jak se nás to dotýká eh, v parlamentu, tak je třeba rozlišovat funkci národních parlamentů a roli Evropského parlamentu. Obě dvě strany sehrávají důležitou roli, pokud jde o eh, tento mechanismus pro řešení problémů. A svou odpovědnost nesou také vlády, úřady národních eh, států, eh, které budou mít nějakou spojitost s uplatňováním jednotného mechanismu pro řešení problémů ale myslím, že tady musí existovat eh, jednotný základ pro evropské instituce, protože ty mm, nejsou, které nejsou součástí evropského zákonodárného rámce, takže já navrhuji právě proto, abychom dokázali dobře rozlišit tyto dvě funkce, pozměňovací návrh 67. Co se týče postupu jmenování, tak eh, je možné k tomu přistoupit eh, z různých eh, úhlů pohledu, proto také pozměňovací návrh 71 a 72, které předkládám a které prý jsou totožné, ale ve skutečnosti tomu tak není, protože pan Scholz a já eh, hovoříme o souhlasu parlamentu, zatímco paní zpravodajská hovoří o schválení. A musím říci, eh, že po té, co jsem to zvážil, si myslím, že pravdu má paní zpravodajka a že bychom tedy měli použít článek 109 jednacího řádu který bude relevantní pro jednotný eh, eh, výkonný výbor ECB. Takže já bych se zařídil podle názoru paní zpravodajky, paní Le Grip, a dal bych přednost jejímu znění před mým vlastním pozměňovacím návrhem. Dále se domnívám, že je důležité, aby existoval stejný postup také pro propouštění Eh, těchto pracovníků, stejně jako pro jejich jmenování. Myslím si, že to je třeba také jasně říci. Dále, pokud jde o článek 53, odstavec 2, tak eh, ten se týká o tom, od toho, že ředitel by eh, neměl být nějakým způsobem ovlivňován. Myslím si, že to je do určité míry absurdní vzhledem článku 43, kdy vidíme, že eh, ředitel nesmí eh, být podřízen nikomu jinému, takže je zjevné, že by se také neměl nechat nikým jiným ovlivňovat, to by ten ředitel musel být eh, šílenec, kdyby si schválně chtěl vyžádat eh, eh, radu od nějakých jiných informovaných kompetentních zdrojů. Takže si myslím, že by bylo rozumnější tento druhý odstavec článku 53 vyškrtnout. A potom eh, nakonec chci říci, že v pozměňovacím návrhu 75 chci eh, navrhnout zapracování nového odstave, odstavce eh, který by se týkal SRM a díky němuž by se Evropský mechanismus stability stal vlastně jakýmsi jednorázovým fiskálním řešením v případě problémů bank. Já myslím, že eh, se se snažíme něco nalhávat, pokud tvrdíme, že národní úřady pro řešení problému anebo národní vlády členských států eh, by nadále měly mít pravomoc blokovat rozhodnutí jednotného mechanismu pro řešení problému, pokud jde o uzavírání a restrukturalizaci bank. ESM, Evropský mechanismus ESM tedy existuje a bylo by dobré ho v nejvyšší možné míře využívat a vytvořit vlastní evropský úvěrový nástroj pro řešení bankovních krizí. Myslím si, že není potřeba vytvářet nic nového, nic dalšího, jít nad rámec ESM. Samozřejmě, že se to nestane hned, ale myslím si, že bychom o tom mohli uvažovat alespoň v rámci přeskumu eh, tohoto nařízení. Takže eh, by tam mělo být v tuto chvíli jenom eh, zapracováno něco v tom slova smyslu, čeho by se ten přeskum pak měl týkat. Děkuji. Děkuji panu poslanci Dafovi. Dále se přihlásil pan poslanec Bronz. Oh, <coughs> Funguje to, děkuji. Já bych se vyjádřil především eh, k našim občanům, kteří možná nemají nic lepšího na práce, než poslouchat naše zasedání, spíše než na přítomné poslance, protože si myslím, že naši posluchači jsou možná početnější než poslanci zde přítomní. Nicméně mezi našimi občany jsou někteří, kteří se možná ptají, proč se vůbec účastním eh, diskuzí k této věci, proč o tom vůbec hlasuji, protože se to týká pouze zemí eurozóny či jiných účastnících se států, což neplatí pro Spojené království a pravděpodobně nebudeme ani žádným jinak se účastnícím státem, což ovšem neznamená, eh, že eh, se takto nerozhodne nějaká příští britská vláda. Navíc pravidla pro víceúrovňové řízení a vyloučení neúčastnících se členských států samozřejmě neplatí pro parlament, což znamená, že mám právo eh, diskutovat eh, o této záležitosti, čehož využívám. Takže pokud jde o propagování a obranu role národních parlamentů, ta nezačín, se neomezuje pouze na roli britského parlamentu, protože eh, já mám na srdci obhajobu role národních parlamentů obecně, tedy ve všech členských eh, státech. Nechci tady pouze hájit eh, britské instituce. Samozřejmě, že nejsem evropským nadšencem, ale jsem radši, a když mají větší roli národní parlamenty. A proto budu hlasovat pro pozměňovací návrhy, které navyšují roli národních parlamentů a proti těm pozměňovacím návrhům, které ji omezují. Nejsem ani nadšeným zastáncem rady, ale eh, alespoň jsou tam zástupce členských států. A ještě méně jsem nadšený, když Evropský parlament má pravomoce, kterými ovlivňuje členské státy, ale eh, na druhé straně je to tedy orgán přímo volený a jsem rád, když má nějaký mandát dohledu týkající se například toho jednotného výboru pro řešení problémů, protože ten jinak by vůbec nebyl regulován a proto budu hlasovat pro ty pozměňovací návrhy, které navyšují tyto pravomoci anebo ten dohled jinak usnadňují. A jinak se zdržím při hlasování, pokud jde o, o Některé další pozměňovací návrhy jinak budou hlasovat eh, proti eh, tomu zbytku usnesení, protože jsem vždy eh, důsledně pro nezávislost členských států. Děkuji. Teď nevím, jestli se hlásí ještě někdo. Ano, ještě pan poslanec Moreira, prosím. Thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. Já se domnívám, že toto je velice důležitá zpráva protože se týká jedné z nejvíce rozhodujících iniciativ komise zaměřených na řešení problémů souvisejících s krizí. Jednotný vnitřní trh v oblasti bankovních služeb nebo respektive celá Evropská unie určitě potřebuje jednotný mechanismus pro řešení problémů. Tudíž tuto iniciativu považuji skutečně za mimořádně důležitou. Náš názor eh, z pohledu těch, z toho ústavního pohledu, tedy jak my se díváme na tuto iniciativu, může představovat velmi důležitý vstup, příspěvek pro to, tento akt. A to sice v tom smyslu, že bychom mohli vyjasnit ústavní postavení tohoto mechanismu, označovaného také anglickou zkratkou SRM. Co se týče právního základu, nejsem si jistý, zda je dostatečný. Protože článek 114 eh, smlouvy o fungování Evropské unie se věnuje zbližování národní legislativy a hovoří o vzniku a fungování jednotného vnitřního trhu. A já si nejsem jistý, zda vytvoření nové evropské instituce bude spadat právě pod tento právní základ. Ale bohužel zároveň tady žádný jiný není. Tudíž pokusme se tento článek smlouvy o fungování Evropské unie vyložit co nejšířeji. A počkejme si také na posouzení soudu a musím říci, že si nejsem jistý, zda soud tento základ vyhodnotí jako dostačující. Možná i toto je případ, kdy je naprosto nezbytné provést revizi smlouvy. Nejenom to, co děláme v oblasti ekonomické zprávy a řízení, a regulace finančních služeb na celoevropské úrovni, ale také abychom dále pokročili tímto směrem a umožnili provádění dalších rozhodnutí. Co se týče úlohy Evropského parlamentu a národních parlamentů, tak zde zcela souhlasím s tím, co řekl pan kolega Duff, když hovořil o tom, že je potřeba jasně rozlišovat úlohu našeho parlamentu a národních parlamentů. Když eh, máme novou evropskou instituci, tak eh, tyto, tato regulatorní instituce by se měla odpovídat Evropskému parlamentu, nikoli národním parlamentům. Evropské instituce by neměly a nemají mít povinnost se odpovídat národních parlamentům. Ostatně je to uvedeno i ve smlouvě, respektive tedy v Lisabonské smlouvě, kdy eh, parlamenty mají povinnost být informovány, eh, mohou předkládat určité návrhy, které budou posouzeny, ale to je něco jiného. To je něco jiného než povinnost odpovídat se kdy, že by tedy Evropská instituce se měla odpovídat národním parlamentům. Já se opravdu domnívám, že na národní parlamenty se toto nevztahuje. Tudíž velice podporuji to, abychom jasně rozlišili mezi úlohou Evropského parlamentu a národních parlamentů. Co se týče Evrops, úlohy Evropského parlamentu při jmenování a propouštění členů eh, mechanismu SRM, mechanismu pro jednotné řešení problémů, tak já souhlasím s tím, že by zde měla být určitá symetrie, tedy Evropský parlament by měl sehrávat stejnou úlohu jak při jmenování, tak při propouštění. A eh, že opravdu správnější je ten přístup schvalování. Jedna věc je poskytnout radě souhlas se jmenováním a jiná věc je přímo se podílet na tom jmenování či propouštění Eh, příslušných orgánů. Takže i zde sdílím názor pana kolegy Dafa. Konečně poslední poznámka. Paní zpravodajka odvedla vynikající práci a myslím, že bychom ji měli za to ocenit a tudíž její zprávu všeobecně podporujeme. Děkuji. Děkuji a domnívám se, že paní zpravodajka závěrem jistě využije své právo a zareaguje na vystoupení, která se zazněly. Prosím. Jenom velmi stručně, chtěla bych především poděkovat třem kolegům, kteří vystoupili v této debatě a kteří podpořili toto stanovisko. Chci jim říci, že naprosto sdílím jejich eh, názory. Teď hovořím o tom, eh, co nám říkal pan Duff a pan Moreira. Máme před sebou ještě hodně práce, aby se nám podařilo dotáhnout do konce vytváření bankovní unie, která by si to jméno zasluhovala. A dnes, pokud schválíme toto stanovisko, tak tím přispějeme malým kamínkem do mozaiky, ale eh, ta mozaika před námi ještě zůstává nedokončená ta práce celá teprve začíná. Bene, la discussione chiusa. Děkuji, tímto uzavírám rozpravu. A ne, pan kolega Dav ještě. Já se omlouvám, že jsem se ještě jednou přihlásil o slovo. A ještě mi dovolte, abych něco řekl k právnímu základu celého tohoto návrhu. Pokud vím, tak německá vláda požádala, abychom se také opřeli o článek 352, nebo abychom nahradili ten článek 114 článkem 352. Pan Moreira naznačil ve svém vystoupení, že pokud budeme dále jednat o tomto nařízení v této formě, tak to bude pouze první krok na cestě k tomu, čemu bychom mohli říkat federální mechanismus pro řešení problému bank. A že dříve nebo později si to vynutí změnu smluv. která by potom regularizovala tuto interpretaci. Takže zřízení společného mechanismu je velkým přesunem pravomocí na EU. A vmáčknout to všechno do limitu Lisabonské smlouvy je možná dočasně možné, ale není to rozhodně nějaký trvalý základ. pro prohloubení fiskální integrace. Děkuji. Nevím, zda ještě paní zpravodajka k tomu chce něco říci. Ne. Tudíž já, když se dívám, zbývá nám ještě, zbývají nám čtyři minuty eh, k zahájení hlasování. Doufám, že mezi tím ještě dorazí další kolegové, takže já tímto přerušuji na pět minut zasedání.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 Chairman, I wonder if we might... Uh, Pane předsedo, mohli bychom možná pokročit dále? In effetti possiamo cominciare, come chiede il collega Duff, a votare sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo in materia di... Dobře, přistupme tedy k hlasování. Eh, návrh stanoviska Jednotná pravidla jednotný postup pro řešení problémů úvěrových institucí a některých investičních podniků v rámci jednotného mechanismu pro řešení problémů a jednotného fondu pro řešení bank, kterým se mění nařízení 1093-2000. Návrh 58 pro, proti, zamítnuto. Prosím. ormai è stato Ano, už jsme o tom hlasovali. O 58. Nebo se hlásíte k dalšímu návrhu, pane kolego? A, vy, ne, ne, ne, vy jste se hlásil, že se zdržujete. Rozumím, takže 59. Scholz, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Pan kolega zase. Jeden se zdržel, dobře. 60. Pro? Proti? Zdrželi se? Jeden se zdržel. Emendamento 61, Scholz, favorevoli. 61, pan Scholz. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Jeden se zdržel. 62, pan Scholz, pro? Proti? Zdrželi se? Jeden je pro. Pane předsedo, prosím. Eh, eh, ah, eh, pane předsedo, já vás si poprosit, abyste ohlásil výsledek hlasování, které tady probíhá, abyste řekl na závěr, zda přijato či zamítnuto. Děkuji. A děkuji. Teď jste mi připomněl jednu uh, nescizitelnou povinnost, ano, i když samozřejmě víceméně ten výsledek byl evidentní, ale máte pravdu, dost všechny dosavadní návrhy byly uh, zamítnuty. Jedině ten poslední návrh, a to je číslo. Ne, všechny byly. Všechny byly zamítnuty s výjimkou jednoho hlasování pro. Čili dále 63, kdo je pro, proti, všichni jsou proti. Drželi se? Zamítnuto. 64 pro, proti, drželi se, zamítnuto. Návrhy 9, 10, 11 a 12 jsou návrhy, které jenom upravují text. Nebudeme o nich hlasovat. Dále 13 pro, proti, Drželi se? Přijato. Návrh číslo 14. Paní zpravodajky pro. Proti. Zdrželi se? Přijato. Číslo 15, stále paní zpravodajky, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 65 pro, proti, drželi se přijato. 16. Stále paní zpravodajka pro. Proti. Musíme to spočítat. Budeme opakovat? Zopakujme to, není to jasné. Takže číslo 16, paní zpravodajky, kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. Číslo 66, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Dále 17 a 18 kde hlasujeme unblock pro, proti, zdrželi se přijato, 67, moment, teď se to musíme ověřit, takže moment, ověříme si. Je 14 è stato in tutte le due parti. Eh... Čili Obě dvě části odpadají, nehlasujeme. A dále 19. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. 20. Opět jenom korekce, čili nehlasujeme. 21 který doplňuje 25. Tady hlasujeme o nich společně. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. Bez mikrofonu, bez mikrofonu. Někdo se hlásí? 21 20. Byla 21 a 23 schválena oba ty pozměňovací návrhy? Eh, ano, 21 a 25. To bylo odhlasováno unblock, takže oba dva jsou schváleny. Dále 22. Paní zpravodajky, kdo je pro? Proti? Drželi se přijato. 23 a 24, to jsou korekce. To je jenom citace čl- čísel článku, čili o tom nehlasujeme. 25. To už jsme řekli, to bylo to hlasování unblock, čili schváleno. Dále 26. Kdo je pro? Proti? Drželi se přijato. 27. Opět to jsou jenom odkazy na předchozí články, jenom některá oprava čísel, čili nehlasujeme. A dále 28. Kdo je pro? Proti? Drželi se přijato. 29. Zde zase hlasujeme unblock o 29, 33 a 37. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. 29, 33 a 37. Dále číslo 30, 31, 32, opět to jsou jenom opravy, nehlasujeme. 33, o tom jsme hlasovali, dopadlo to kladně. 34, hlasujeme, kdo je pro. Proti, zdrželi se, přijato. Dále nehlasujeme o 35, to je opět jenom oprava. 36, 36 hlasujeme. Kdo je pro? Proti? Drželi se přijato. 37, o tom jsme hlasovali v tom bloku, to byl ten poslední blok, čili ano, to je přijato. Oproti tomu 68 nám teď odpadá, protože 37 byla schválena. Dále 38, opět jenom formální oprava, nehlasujeme. Dále 69. 69, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Dále 71. Pro? proti, drželi se přijato, 70, 70 odpadá, protože byla přijata 71, 72, 71, 72, ty jsou totožné, byly odpada. Prosím, pane Dofe. Omlouvám se, pane předsedo, já už jsem to vysvětlovala při svém vystoupení tyto návrhy nejsou totožné. Ale protože jsme schválili 71, tak 72, 70 a 39 eh, jak se odpadají. A měli bychom přejít ke 41. Eh, Děkuji, čili vy upřesňujete, že ta 72 identická není, takže odpadá. My souhlasíme a dále skutečně hlasujeme až o 40 41, protože 40 opět formální oprava. Takže 41, kdo je pro? Proti? Drželi se přijato. 73. Tady musím říct, že já tomu úplně nerozumím. Rodle ne, 73 a 42. Tady mám napsáno, že by to mělo odpadnout. Teď tomu zcela nerozumím. Il faut voter le, faut voter le Sì, lo so, eh, eh scusami, c'est la même chose. Selon moi, je suis allé à lire, sono andato a leggere gli, eh, gli emendamenti ora da... Já se omlouvám, já si to teď tady pročítám, když si pročtu 72 a 42, mám pocit, že jsou to totožné návrhy, takže nevím, proč by mělo dojít k odpadnutí 42 v případě schválení 73. Tak proto teď jsem trošku z toho zmaten. Dobrá. 73 a 42 dle mého názoru jsou totožné. Eh, Comunque, non cambia la sostanza, eh? Ne, nicméně to na věci nic nemění. Takže abychom nestráceli čas, pojďme hlasovat. Hlasujme o návrhu 73. Pan Dav, pan poslanec Dav. Ano, děkuji. Pane předsedo, já bych chtěl stáhnout 73. Ben? tak v tom případě tady problém není. 73 je stažena a hlasujeme pouze o návrhu 42. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. 74. Opět pan poslanec Dav, takže kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. 43 pro? Proti? Drželi se přijato. 44 pro. Proti. Drželi se přijato. 75 pro. Proti. zdrželi se, zamítnuto. 45, 46 jsou formální opravy. Čtyřicet sedm, kdo je pro? Proti? Drželi se zamítnuto. Máme tady dále číslo jedna pro, proti, drželi se přijato, 2 pro, proti, drželi se přijato, 3 pro, proti, drželi se přijato, 4 pro, proti, drželi se přijato, 5 paní zpravodajky, kdo je pro, proti, drželi se přijato, 6 pro, proti, zdrželi se přijato, 7 pro, proti, zdrželi se přijato, 8 staženo, 48 pro, proti, zdrželi se přijato, 49 pro, proti, zdrželi se přijato, 50 pro, proti, zdrželi se přijato, 51 pro, proti, drželi se přijato, 29, promiňte, je to tedy bod odůvodnění 29 a návrh 52. Návrh 52, kdo je pro? Proti. drželi se. Zamítnuto. na pozměňovací 53, kdo je pro, proti, drželi se zamítnuto. Číslo 54, pan Šolc, kdo je pro, proti, drželi se zamítnuto. Číslo 55, pana Šolce, pro, proti, drželi se zamítnuto. Číslo 56, paní Glegrip, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Číslo 57, Lagrip pro, proti, zdrželi se přijato. A nyní závěrečné hlasování o změní tohoto stanoviska. Kdo je pro? Proti? zdrželi se. Takže přijato 15 pro, 1 proti, nikdo se nezdržel. Tímto děkuji paní poslankyni Legrip za její práci. Vidím, že hlasování jsme zvládli včas a můžeme přejít k dalšímu bodu pořadu jednání. Non vedo però il collega Ovšem kolegu Messerschmitta zde nevidím. Čili bych požádal panu kolegu Rangela, zda můžeme takto předsunout jeho zprávu o provádění Lisabonské smlouvy s ohledem na Evropský parlament. Jedná se o zprávu z vlastního podnětu. Původně byla zařazena na pořad jednání až zítra, jako bod číslo 11, ale já jsem již na začátku oznámil, že pokud bude čas, tak tu zprávu přesuneme již na dnešek a vzhledem k tomu, že čas je a rovněž je tady pan kolega Ranžel, který eh, také je na veřejné slyšení k této věci, která se uskuteční 20. ledna 2014. A tímto dávám slovo panu poslanci Ranželovi. Děkuji, pane předsedo. Já bych jenom chtěl velmi rychle projít portugalštině svou prezentaci. Dělám to trochu dříve, než jsem původně měl. Kdybych to měl dělat v angličtině, tak bych se na to musel dát trochu víc času, abych byl dobře připravený a proto toho využiju, že tady máme tlumočení a budu mluvit portugalsky. Jinak eh, mám také méně času, než na to bylo původně vyčleněno. A asi zaprvé je potřeba říci, mnozí z vás to určitě víte, že to, co bylo implicitně schváleno hmm, koordinátory, bylo to, že tato zpráva, která se zabývá prováděním Lisabonské smlouvy s ohledem na Evropský parlament, nebude pokrývat všechna možná témata, a bude se zaměřovat na institucionální aspekty. My jsme se rozhodli se to rozdělit a dohodli jsme se, že náš kolega Lamasur se bude zabývat vztahy s radou, protože v tom se on vyzná nejlépe. A obecněji se potom Češkovský Galtieri zpráva bude zabývat eh, ostatními úrovněmi vládnutí nebo řízení v Evropské unii. Později možná přijde i eh, zpráva o vztazích s národními parlamenty, ale já bych tady chtěl povořit o Lisabonské smlouvě a roli parlamentu, na tom jsme se dohodli s ostatními. Možná se to ještě změní, pokud to bude potřeba. Já se tady zaměřím na naše vztahy s komisí. Asi první věc, kterou je potřeba říci, je v tom, že podle litery smlouvy ty vztahy parlamentu s komisí nejsou nějak zvlášť vypíchnuty, ale je evidentní, že parlament získal důležité ústavní pravomoci díky Lisabonské smlouvě. Parlament má ty přišlé, ale už i nové pravomoci. Kdybychom to aplikovali v maximální možné míře, tak by to znamenalo velké posílení role parlamentu. Nicméně v důsledku krize jsme byli svědky toho, že se jak komise, tak rada snažili maximalizovat svůj vliv. Komise v tom rámci hrála roli zprostředkovatele. Čelili jsme dvěma trendům. Jednak to tady bylo posilování role Evropského parlamentu a za druhé snaha rady interpretovat Lisabonskou smlouvu opačným způsobem. V této situaci se nacházíme právě teď a je to všechno na pozadí určité ideologické a institucionální debaty. Nejprve tedy novinky na straně komise. Předseda komise musí zohlednit výsledek evropských voleb nebo voleb do Evropského parlamentu. Evropský parlament potom bude hlasovat o kandidátovi na předsedu komise. Už to nebude pouhé schválení. Dále se posiluje možnost odvolat eh, komise. Od roku 79 došlo k sepsání mnoha zpráv, které říkali opakovaně, že komise posiluje a že je potřeba tomu čelit. Konalo se několik referent, například v Irsku. A výsledek toho byl, že se e, změnilo složení komise na územním základě. Nicméně to vlastně bylo odmítnuto radou Rada se snažila uspokojit irské občany během referenda a v podstatě vytvořili to ten systém, který tady máme teď my. A to je to pozadí. Dále došlo k dvěma velkým změnám ohledně fungování komise. je evidentní, že to postavení komise bylo oslabeno, což je asi eh, nepříznivé z pohledu federalistů nebo integracionistů, kteří argumentují tím, že je potřeba prohloubit integraci v EU. Ale já si myslím, že my musíme zejména analyzovat to, jak je komise jmenována a jak se skládá. Musíme si vědomit, že Evropský parlament v tom hraje naprosto zásadní roli na základě Lisabonské smlouvy. A na to bychom se měli podrobně podívat. Bude se to poprvé ověřovat v květnu, červnu příštího roku po volbách. A Teprve až se tyto pravomoce poprvé použijí, tak budeme vědět, jak vlastně fungují v praxi. A myslím si, že ten výsledek je pozitivní. Evropské politické strany začínají postupně navrhovat své kandidáty na post předsedy komise. Víme, že tady máme také usnesení z roku 1212, ve kterém je řečeno, že členové komise musí být zvoleni demokraticky, což posiluje demokratickou legitimnost komise. Pokud by kandidáti na komisaře nebyli navrženi ještě před volbami, tak by rada měla mnohem větší manevrací prostor pro volbu těch kandidátů. A tento systém by také znamenal, že potenciál, potenciální komisaři by se mohli účastnit evropských voleb a tím pádem by si občané mohli sami vybrat. To je podle mě vítaný trend. Ale je to trochu paralelní k tomu současnému ústavnímu a institucionálnímu uspořádání. Mohl bychom to mohli bychom to nazvat ústavní opatření a posílení demokratické legitimnosti. Vzhledem k tomu, že hovoříme o demokratické legitimnosti v případě komise, tak řada lidí má pocit, že by to šlo ještě dál posílit. Já nevím úplně jak, ale možná bychom o tom mohli diskutovat. Hovoří se například o tom, že by se snížila váha komise Ale máme-li jí dávat více pravomocí, tak bychom měli posílit také její demokratickou legitimnost. A já si myslím, že bychom se k tomu měli dostat, až se budou příště měnit smlouvy. Vzhledem k tomu, o čem se hovoří v zákulisí, tak je možných několik scénářů, možná, že bychom už jim nyní mohli proklestit cestu. Například eh, by byla potřeba eh, většiny parlamentu pro jmenování komise, tak abychom posílili to pouto mezi komisí a parlamentem. Ale potřeba říci, že to je možné několikerým způsobem. Jeden návrh, který podle mě stojí za to, abychom si je podrobněji, je to, že by se požadovala většina tedy absolutní většina poslanců parlamentu pro provedení změny v komisi. Nebo bychom mohli požadovat dvoutřetinovou eh, většinu. Takže eh, všechny tyto změny by musely probíhat eh, v souladu s tím multi, eh, víceúrovňovým eh, řízením. Je to klíčová věc. A podle tohoto systému by Evropský parlament mohl také iniciovat hlasování o nedůvěře namířené na jednotlivé komisaře, což by znamenalo vlastně odvolání nebo impeachment celé komise. Já bych byl proti tomuto systému, proti tedy hlasování o důvěře jednotlivým komisařům. Jde to proti tomu, co máme v interinstitucionální dohodě. Musíme si uvědomit, že parlament má někdy slabiny a ne vždy je konsistentní v trvání na oddělení mocí někdy trváme na tom, že se budeme podílet na vyjednávání mezinárodních dohod, jako bychom byli součástí výkonné moci. A určitě neexistuje v zahraničí nějaký podobný systém vlády, kde by zástupci parlamentu sledovali taková mezinárodní jednání. Vždycky funguje to, že je možné s tím souhlasit nebo nesouhlasit, ale ne doprovázejí vyjednavače. Možná, že jsem v tom menšině. Lidé tady vždycky říkají, že bychom se měli účastnit těch jednání, ale to je zvláštní, protože žádný jiný stát to nemá. Rozhodně ne všichni, jenom menší skupina, která k tomu má mandát a jejich podíl eh, na tom je v podobě ratifikace. Myslím, že nejde o to, abychom my v parlamentu rozhodovali, kdo bude v komisi. To je podle mě eh, výlučná pravomoc předsedy komise. Pokud by vláda měla být eh, vedena nějakým shromážděním, kde by parlament rozhodoval o tom, kdo bude ve vládě, tak by to mohlo znamenat hodně problémů. Ikoná moc by měla mít svou vlastní autonomii. Pokud by parlament měl rozhodovat o tom, kdo nebo není ve vládě, v kazuistickém smyslu, tak by to nebylo dobré protože potom by ta vláda byla řízena parlamentem. A já si myslím, že nejparadigmatičtější model eh, v tomto smyslu je ten britský, kde mají vládu, ve které dominuje kabinet a ne parlament. Asi nemáme čas, abychom to všechno probírali. Máme tady poměrný systém zastoupení a ne většinový systém, jako mají Británii, což asi vede k té politické fragmentaci v Evropě, ale já jsem to chtěl uvést jako jeden z příkladů, proč si myslím, že tento přístup by pouze dále rozstříštil výkono moc. Nicméně bychom mohli posílit demokratickou kontrolu nad eh, komisí Neměli bychom se vměšovat do denní práce komise. myšlenka, aby měla existovat možnost eh, vyslovení nedůvěry jednotným komisařům, by podle mě byla přílišným zasahováním, zejména v těch mezinárodních jednáních. Jedna věc je prověřovat nebo kontrolovat eh, určité funkcionáře a Druhá věc je doprovázet je na mezinárodní jednání. Jeden z problémů, který dnes máme, je to, že národní poslanci se vněšují do mezinárodních a evropských jednání. Například Angela Merkel jednou přerušila jednání v Kansasu, nebo na radě, a vrátila se zpátky do parlamentu, aby to tam projednala, potom se na to jednání vrátila a tím eh, vzrůstá dominantní role parlamentu a nikdo z toho nemá prospěch v rámci těch jednání. Systému neprospívá, když se lidé vzájemně vněšují do Eh, pravomocí jiných. A proto bychom v této zprávě se podrobně měli podívat na pravomoce parlamentu a komise, abychom tu situaci napravili. Parlament by měl mít větší možnost kontrolovat práci komise a měl by mít také právo iniciovat legislativu, ale neměli bychom být součástí vlády, kde hlavní slovo má parlament a kdy se ovšem rozhoduje na plenárním zasedání. A k tomu, že hovoříme autonomii exekutivy, tak si myslím, že bychom se měli podívat na to, co zůstalo v ústavní smlouvě, tedy to, že předseda komise si vybírá komisaře. Podle mě by předseda komise měl požádat členské státy, aby nominovali tři kandidáty, ze kterých by se potom mohl vybrat. Proč? Eh, hlavně proto, že by eh, se mohla projevit eh, genderová rovnováha. Členské státy by potom mohly být mohli přihlížet k tomu rozložení pohlaví, mohli by nabídnout kandidáty obou pohlaví. Také by to umožnilo lepší koordinaci jednotlivých portfolií. Představte si, že předseda komise rozděluje portfolia na základě kompetentnosti navržených kandidátů. Je pro něj velmi těžké, aby to dělal bez toho, aby si v tom mohl vybírat. A jedna cesta k tomu, trochu riskantní, je posílení parlamentního přístupu. Tím mám na mysli posílení politické eh, akceschopnosti politických stran navrhovat tyto kandidáty na předsedu komise. Byl by to vlastně takový britský systém, kdyby členové komise museli pocházet z parlamentu. Měli by to být zvolení poslanci. Ale já bych odmítal tu myšlenku, o které se mi tady dlouho hovořil, tedy o tom, že by panovala možnost vyslovení nedůvěry jednotlivým komisařům. Předseda komise by tedy měl podle mě mít právo si vybrat ze tří kandidátů navržených jednotlivými členskými státy. A Evropský parlament by potom mohl v komisi hlasovat dvoutřetinovou většinou, aby ten systém byl stabilní. Takže by to nebylo vlastně hlasování o nedůvěře, ale bylo by to, byl by to impeachment, tedy odvolání komise z nějakého důvodu. Takže bychom přešli od prosté většině k dvoutředinové většině a tím by se ten systém zlepšil. Já tím vlastně provádím srovnání britského a amerického modelu. 17. a 18. století v Británii měli možnost odvolání prostou většinou, což znamenalo, že eh, přešli na parlamentní model, zatímco v, eh, ve Spojených státech zůstal ten dvoutřetinová většina, která eh, stěžovala odvolání vlády nebo prezidenta a tím se ten systém překlonil k tomu prezidentskému. My bychom v podstatě vytvářeli jakousi osu komise parlamentem, byl by tady institucionální kontinuum a to by znamenalo, že dalšími póly napětí mezi institucemi by byly, byly ve vztahu s radou. A vzhledem k tomu, že by došlo k navýšení pravomocí rady, tak by to bylo ze dvou, tak to bylo ze dvou důvodů. Jednak je to krize, s čímž smlouva nepočítala. Většinou se to řeší mezivládními dohodami. A druhý důvod je maximalistická interpretace smlouvy ze strany rady. A to šlo určitě předpokládat při vyjednávání interinstitucionální dohody. Vlastně jsme tím e, zavedli i e, nový výklad římských smluv. Pokud tady došlo k zvětšení pravomocí rady, tak to znamená, že vlastně tím eh, vzniká institucionální konflikt neustálý s komisí a s parlamentem. Možná, že tím tedy dochází k jakémusi rozporu mezi těmito institucemi. Já nechci říkat, že tento parlamentní přístup je špatný. Je možné, že tím vzniká institucionální schizofrenie. Protože zástupce členských států by měli být součástí architektury. Měly by tady být oběžné dráhy, ale měly by mít stejnou pravomoc jako v tom pro integracionistickém přístupu. Takže možná, že jako alternativu, abychom to vyrovnali, kdybychom zvolili tu parlamentní cestu, vzhledem k tomu, že autonomie exekutivy je klíčový faktor, což jsem se snažil zdůraznit, a pokud bychom tu autonomii chtěli zachovat, A pokud bychom se chtěli vyhnout tomu rozkolu mezi parlamentem a kom, koko radou, a to, toho jsme svědky dnes, mezi těmi, kteří zastupují členské státy a těmi, kteří zastupují evropský zájem. A místo toho bychom možná zvolit jiný přístup. Portanto, estabelecemos as relações entre o Parlamento e takže z tohoto důvodu eh, vztahy mezi parlamentem a mezi komisí eh, budou více v logice toho prezidentského systému než parlamentního systému. Teď bych se dovolil ještě jednu takovou velice důležitou vsuvku. Chtěl bych vysvětlit, eh, nebo to, co jsem chtěl vysvětlit, je určitá koncepce, určitá představa, ale těžko se aplikuje všechny tyto teorie, které jsou navrženy pro určité národní státy a federální státy na koncepci hybridní, kterou je Evropská unie, protože v Evropské unii jasné, že Evropská unie není jeden, jeden stát, je to soubor institucí, každá instituce má své politické poslání, své povinnosti a to znamená, že tady nemáme to nutné zastřešení, nemáme tady ten nutný základ pro všechny tyto instituce a pro jejich eh, jednání. Teď se ovšem vrátím eh, k tomu schématu, když eh, se na to podívám na to, jak systém evropských institucí funguje, tak musím konstatovat, že se jedná o semiprezidentský systém. To znamená, že je tady komise, která eh, má iniciační pravomoc a další pravomoci a závisí jak na radě, tak na parlamentu. Rada jmenuje předsedu a parlament ho schvaluje. Myslím tedy předsedu komise. A z toho tedy usuzuji, že vlastně ta jakási vláda, ten nejvyšší orgán, závisí jak na parlamentu, tak na radě. Z tohoto důvodu ten systém, kterého jsme svědky, je skutečně semi prezidentským eh, systémem, tím poloprezidentským systémem. Máme tady radu zastupující členské státy, ale to je orgán především s politickým posláním, který dává politická doporučení ve svých jednotlivých formacích. Rada má také aktivní roli, jmenuje komisi a my víme, že i parlament se samozřejmě snaží komisi ehm, ovlivňovat eh, do určité míry, vyvíjet eh, svůj eh, tlak. Často je tomu tak, že předseda komise nebo členové komise jsou bývalí poslanci parlamentu a tak podobně. Ale mnohdy se do cesty postaví záměr rady. Takže Je to takový smíšený eh, systém, eh, Podobný jsme viděli v Uruguayi nebo před 74. rokem eh, na Kypru, takový jakýsi duální systém, mohli to tak říci. A teď otázka je, jaká jiná alternativa by se tady nabízela té posíle, tomu posílení parlamentní dimenze, a to je přímá volba předsedy komise. To je jistá alternativa. Pokud budeme přímo volit předsedu komise, to znamená, že namísto toho, že se bude vlastně navrhovat kandidát na předsedu komise jako kandidát na premiéra, řekněme, v členském státě, takže pokud bude existovat takové přímé hlasování, tak dojde k jasnému posílení toho prezidentského rysu eh, v současné situaci a to, eh, vážení kolegové, bude těžko přijatelné. Pokud by se měl eh, přímo volit eh, eh, předseda komise, tak si myslím, že to jak se dosti upozadí parlament, když si vezmeme zkušenosti z roku 2005 a z předcházejících let, jsou tady reálné příklady, kdy došlo k totálnímu selhání a promíšení rolí. Proto nemůžeme akceptovat tento model. Pokud chceme tedy přímo volit předsedu komise, tak je potřeba akceptovat systém, který bude spíše podobný tomu americkému. Jaký, jakou výhodu takový systém přináší? Výhodou v tomto případě je, že rada je jakýmsi, jakousi druhou komorou Nicméně to není samozřejmě skutečná druhá komora, jako by to bylo u parlamentu, která by mohla být přímou konkurencí předsedy komise. Ale je tady ještě jedna možná kombinace a to, že eh, bychom tady neměli předsedu eh, rady, zároveň s předsedou komise, Protože ono i tak je to zvláštní, jako kdyby třeba v Francii se volil ještě někdo nad prezidentem eh, či něco podobného. Takže co chci říci, takové řešení by nebylo životaschopné, myslím, že by nebylo v praxi proveditelné. Teď k té hlavní struktuře. Pokud by se volil přímo předseda komise, tak by to mělo dva konkrétní následky. A ty následky by byly velice zajímavé. Za prvé, jde o to, že podle takového modelu by parlament nemohl uplatnit mechanismu eh, odpovědnosti, například eh, vyslovit nedůvěru komisi. Rada v takovém případě by se stala takovou horní komorou eh, a následně by jí tím pádem byly přiznány podobné pravomoci. To znamená, byla by to víceméně druhý zákonodárný sbor, ačkoliv by to mělo svá specifika, ale také své pravomoci. Víme, že v americkém systému Senát zastupuje státy, takže ono to není úplně um, jaksi neznámé v praxi. Jedná se tedy o příklad, kdy ta horní komora má potom nakonec třeba i více kompetencí v určitém eh, směru než dolní komora. Takže to se týká tedy toho jmenování eh, předsedy, ministrů, federálních eh, soudců a tak dále, jak je tomu například ve Spojených státech. Takže je pravda, a já to teď říkám hlavně kvůli zástupcům rady, kteří tady mohou být ti, neznamená to, že by došlo k vyprázdnění rady v takovéto koncepci. Spíše to ukazuje na jinou rovinu jednání, spolupráce, která by nastala, kdybychom si zvolili tu cestu parlamentarizace. Co je zajímavé? Zajímavá a na tomto modelu je eh, jiná věc a to, že není tak důležitá ta pravomoc vyslovení nedůvěry eh, jednotlivým eh, členům, ale já ani pro ní tolik nejsem, ale mohu s ní souhlasit a mohu také souhlasit s tím, že parlament by měl možnost nějakým způsobem zasáhnout a to prostřednictvím konkrétního vyslovení důvěry či nedůvěry konkrétnímu komisaři. Ano, mohlo by to tak být, ale v takovém případě by bylo naprosto zásadní zaručit, ať už na straně rady nebo parlamentu, že komisaři budou jmenováni na základě slyšení, což je vlastně něco, co už dnes existuje. Máme s tím zkušenosti, známe to z praxe, víme, jak to dopadlo s komisařem Butejonem v roce 2000 2004 eh, a pak v roce 2009 eh, s bulharskou kandidátkou. Takže před vstupem do funkce eh, by proběhlo takové slyšení v parlamentu. Pokud by ten systém byl spíše prezidentsky nastaven, tak mm, tady už podle mě, mého názoru není tak důležitá ta možnost vyslovit individuální eh, eh, nedůvěru. Ale znamenalo by to do určité míry oslabení jak rady, tak parlamentu, to je pravda. Nicméně, tak, takové jsou tedy možnosti, alternativy. Dál bych se chtěl vyjádřit ještě jedné věci, která se týká ústavních vztahů mezi parlamentem a komisí a kterou můžeme zvažovat pouze celkově, globálně, v rámci určitých kategorií systému řízení či, či vládnutí, jak to řeší obvykle politické vědy. Takže když se teď podíváme na interní strukturu komise, myslím, že je dobré se na to podívat, tak jak už jsem říkal předtím, je potřeba dát větší volnost předsedovi komise vybírat se své komisaře. A jak toho dosáhnout? Tak, ku příkladu. Pokud je možné vybírat ze seznamu tří kandidátů za každou zemi, ale je tady důležitý jeden prvek, který mi trochu dělá starosti, ale objevuje se v řadě publikací od roku 79. A teď mám konkrétně na mysli eh, tu excesivní dimenzi eh, komise. Samozřejmě, že si přejeme mít eh, komisi, eh, která je akceschopná, efektivní, proaktivní a přitom má mít 28 komisařů. V současné době jsou zde komisaři, kteří, komisaři, kteří mají portfolia mm, značně rozsáhla. Na druhé straně jsou tady eh, spíše portfolia symbolického významu. A eh, samozřejmě, že každý z nich eh, má mm, určitou svoji volnost eh, a byl eh, také svobodně eh, vybrán předsedou komise. A tady je ten problém, jak bych to formuloval, je to takzvaný irský problém. To znamená, jak vyřešit to, že komise teď má 28 komisařů a přitom chceme, aby to byla komise efektivní, a nechceme zároveň poškozovat tu myšlenku eh, rovnosti mezi členskými státy. Já navrhuji takovou trochu možná odvážnou ehm, eh, kom, koncepci. Doufám, že to nebude špatně pochopeno, ale mým cílem je, aby došlo k nastavení správné rovnováhy v rámci komise. To řešení vidím v tom, že bychom se Eh, podívali na to, eh, o čem hovoří Lisabonská smlouva a přijali to, že každý členský stát bude mít komisaře, ale že během jednoho legislativního období třetina členských států má komisaře bez portfolia. To znamená, že bychom měli komisaře s portfoliem a komisaře bez portfolia. Jde o věc, která by eh, byla v souladu s Lisabonskou smlouvou, to znamená, že během pěti let legislativního období by dvě třetiny členských států měly svého komisaře, ale neměly by, a třetina členských států by neměla komisaře s portfoliem a, a pak by se to vystřídalo. Já mám pocit, že toto umožňuje Lisabonská smlouva a zároveň, že to eh, zajišťuje rovnost i geopolitickou rovnost mezi členskými státy, rovnost mezi většími, menšími, bohatšími, chudšími státy. Samozřejmě, že to nebude mm, snadné řešení, ale je to určitá možnost. Důležitá je však ještě jedna věc, a to, že aktivně vypracovali jenom ti komisaři, kteří by měli své portfolio z těch 28 eh, eh, bychom se dostali na 16, 17 eh, aktivních komisařů a myslím si, že to by potom byla skutečně akce schopná komise. Ostatní by také zasedali v komisi, ale vzhledem tomu, že by neměli portfolio, tak by mohli spíše hloubkově analyzovat jednotlivé legislativní návrhy, spolupracovat s kolegy a tímto způsobem bychom zajistili, že zájmy těchto ostatních členských států, kteří by neměli komisaře s portfoliem, by byly zohledněny. Jde tedy o ty státy, jejichž komisař by neměl portfolio, ale bylo by zajištěno, že jejich názory budou vzaty v potaz při hlasování a schvalování. smlouvy stanoví, že eh, komisaři musí jednat objektivně, nestraně, ano, to ano. Na druhé straně potom nechceme, aby komise byla slabá. Také nám dělá starosti to, že eh, by se že by komise neměla dostatek eh, síly být skutečně nezávislou a nestranou. Snažíme se teda o zlepšení její legitimity, ovšem eh, s tím souvisí interní organizace Evropské komise. Když se na to podíváme, vidíme, že ta nestranost a nezávislost se netýká nejenom toho, že se nebude dbát na eh, konkrétní zájmy, ale že se zohlední všechny zájmy. A to už je možná spíše otázka pro právníky, která eh, se uplatňuje často v německém a italském systému, kde platí, že nestranost eh, znamená pro daný subjekt, že dokáže uvažovat o všech dotčených zájmech a následně rozhodne Eh, na základě takového uvážení a je to vyvážené rozhodnutí. To znamená, že eh, my budeme mít komisaře s portfoliem i bez portfolia a alespoň zajistíme, eh, že nedojde k poškození té objektivity. Navíc ty komisaři bez portfolia by se mohli věnovat více reprezentaci, protože vidíme dnes, že komisaři s portfoliem jsou často nesmírně zaneprázdnění. Místo předsedové komise zastupují předsedu komise při řadě akcí, eh, včetně akcí v zahraničí, takže ten úkol institucionální reprezentace by mohl být eh, dán právě těm komisařům bez portfolia, kteří budou mít méně svázané ruce tou každodenní prací. Takže to je můj návrh. Chtěl bych rozlišit mezi komisaři bez portfolia a komisaři s portfoliem. A na závěr, protože už trošičku se mi to moje vystoupení protáhlo, tak bych ještě rád uvedl jednu věc. Chtěl bych se vyjádřit o, ke dvěma, třem technickým otázkám. Jsou to odborné záležitosti, e, které e, jsou všem také důležité. Ono vždycky takové ty velké e, věci a problematiky přitahují velkou pozornost, ale přitom je škoda a není vhodné zapomenout na drobnější věci, pokud jde o pravomoci komise a parlamentu a samozřejmě také rady. Je evidentní, že tady někdy funguje eh, eh, taková ta koncepce trojského koně, kdy dochází k tomu, že se instituce prostřednictvím svých pravomocí eh, si vzájemně zasahují do svých oblastí když jsem hovořil o těch legislativních procesech, tak eh, myslím, že se to dobře odráží na tom, jak komise reaguje na intervence Evropského parlamentu při mezinárodních vyjednáváních například. Já si myslím, že tady je třeba si věci vyjasnit. Kompetence Evropského parlamentu při schvalování či odmítání mezinárodních smluv. To je jasná věc, o tom není možné vůbec diskutovat. Pak jsou tady takové věci jako SWIFT, to je dobrý precedens, ať už, jsme, ať už souhlasíme s tím závěrem prvního hlasování či nikoliv. Ale šlo o to, aby se parlament vyjádřil, aby dal svůj souhlas, tím se také zviditelnil navenek samozřejmě. A dále Jde e, o to, že někdy mají poslanci pocit, že by se měli přímo účastnit vedení vyjednávání. Řada poslanců se to e, přeje. Já si myslím, že to je ovšem milný přístup, neodpovídá to rozdělení misi, moci protože samozřejmě parlament má tu výsadu schválit či odmítnout eh, smlouvu, kterou vyjednala Evropská komise. To je samozřejmě velice důležité a neoddiskutovatelné, ale jiná věc eh, je to, o čem hovořil John Locke jako o federativní moci. Eh, kdy, což je ta pravomoc eh, přijímat eh, smlouvy, to je ta exekutivní moc, není to legislativní moc. Moc zákonodárná potom ty smlouvy může nebo nemusí ratifikovat. To jí přísluší. Dále se nám tady nabízí otázka v rámci Schengenu, kde došlo k určitému pokusu vyloučit Evropský parlament z rozhodování a určitým způsobem SWIFT a Schengen byly okamžiky vůbec nejkomplikovanější, eh, které jsme, kterých jsme byli svědky, pokud jde o rozdělení pravomocí. Já si myslím, že parlament by měl udělovat více než jakýkoliv jiný parlament eh, svůj souhlas eh, a dosáhnout větší míry zapojení, eh, než je tomu běžné u národních parlamentů v takovýchto věcech. Nicméně evropské instituce eh, se samozřejmě dívají i za hranice Evropské unie, sledují situaci a vývoj v jiných státech, v Americe a tak dále a ale a tím pádem se více soustředí evropské instituce na zahraniční záležitosti než eh, parlamenty národní. Důležité je také eh, to, aby komise sehrávala pozitivně svoji roli, protože eh, valná většina z té teorie, kterou tady předkládám, je založena na dobrém, dobré spolupráci mezi komisí a parlamentem. Dále třeba si říci, jak eh, má fungovat interinstitucionální smlouva, která se vyjednává na začátku každého legislativního období. Jsou věci, které je možné regulovat lépe, například eh, mm, podmínky mm, slyšení pro komisaře a tak podobně, ať už si zvolíme ten systém je více parlamentní či více eh, prezidentský, eh, je potřeba mm, tento eh, prvek slyšení komisařů více zdůraznit. Ten je společný oběma systémům. Myslím si, že to by ten text měl odrážet. Další důležitá je, ačkoliv já tady nemám velké naděje, je, že by se komise přidala k rámcové smlouvě, což by byla velká výhra pro celou Evropskou unii. Nicméně eh, rada se příliš pozitivně nestaví k těmto paraústavním interinstitucionálním dohodám a vždy tedy odolávala, nechtěla se bohužel k těmto dohodám připojit. A tak musíme říci, a už víme, že kolegové z výboru Jury se tomu hodně věnují, víme, že zde byla poměrně značná flexibilita i také neformálnost, ta rychlost, pokud jde o eh, jednání Evropského parlamentu a jeho snahy dosáhnout co možná nejdříve schody na legislativních návrzích, často v prvním čtením. Chtěl bych říci, že Evropský parlament eh, eh, často eh, souhlasil s formálními požadavky proto, aby mohl vyjednávat s radou a s komisí a že šel trochu nad rámec těch formálních pravidel, která by se měla dodržovat já to vidím eh, upřímně řečeno mm, tak, že se jednalo často o neformální eh, přístup, eh, ale nejsem s tím 100% spokojen a myslím si, že to, čeho jsme svědky, pokud jde o tu produkci legislativy a tvorbu legislativy, že tady až přes příliš se nám rozbujila ta neformálnost. Mm, samozřejmě, že chápu, že mm, záležitosti evropské jsou jaksi dosti komplikované, i v administrativní oblasti jsou dosti komplikované a mm, že jsou trošku demode některé ty věci, eh, které eh, souvisí s těmi všemi formalitami a tak to vede ke snaze o větší neformálnost, ale já si myslím, že se možná někdy zacházíš příliš daleko v zájmu rychlosti, efektivnosti a na to bychom neměli Eh, zapomenout ve svých eh, úvahách. A pak chci ještě poukázat na další věc, která se mnohým kolegům nelíbí, a to, že musíme eh, zastupovat své kolegy na plenárním zasedání, kteří vystupují jménem určitého výboru, pokud jsou návrhy mm, zamítnuty a nebo naopak se na plenárním zasedání často argumentuje tím, jakou velkou většinou byl daný návrh, daná zpráva schválena na příslušném parlamentním výboru. Já myslím, že bychom spíše měli sice úřad, ehm, žádat větší eh, flexibilitu, ale také s dodržením určitých formálních požadavků. Také musíme revidovat eh, otázky na komisi, protože komise si v současné době stěžuje a má na to právo. Jo, tady panuje ta neformálnost a jsou zde kolegové, kteří podají eh, téměř 500 otázek a rozesílejí je na všechny strany. to je jako kdyby v OSN každý stát položil tu stejnou otázku. A dělají to proto, aby vypadali produktivně v různých statistikách e, o aktivitě poslanců. A přitom je to pro Evropskou unii celkově velice finančně náročné, protože každá taková otázka e, znamená finanční mobilizaci e, pěti tisíc eur. A já samozřejmě nechci poslancím odbírat právo interpelovat komisi, ale pochopitelně, že pokud tato praxe eh, nepřetržitého předkládání eh, otázek bude přetrvávat, eh, tak to nebude dobré a je potřeba to nějakým způsobem regulovat. Takže možná by měla vzniknout určitá gentlemanská dohoda, že se bude k těmto interpelacím přistupovat střídmě. A ještě chci říct jednu věc. Legislativní iniciativy, to je úplně jasné, musí být jasně popsány v internacionální dohodě, už jsme udělali velký pokrok. A i tady jsme evidentně ovlivnili komisi v jejich iniciativách. A proto bychom eh, toto pravomoc měli mít a je jedno v rámci jakéhokoliv, eh, jakého systému. Měli bychom prostě mít vlastní legislativní iniciativu, to je důležité. Neměli bychom to ponechat pouze komisi. Komise již tak stojí mezi radou a parlamentem a to její postavení je velmi obtížné. Co se týče našeho stavu s komisí, jsme v dobrém postavení. A víme také, že prováděcí pravomoce dostala Lisabonskou díky Lisabonské smlouvě i komise. A to je nevratný proces. Rada pořád vyvíjí tlak, všechno směšuje, chce se, chce do všeho zasahovat a to jak do role komise, tak do role parlamentu a to není akceptovatelné. Musí to být jasně odděleno. Všechny prováděcí akty, delegované akty, aby bylo jasné, který je který. Také bychom se neměli zbavovat těch čistě politických Aspektu, Pokud jde o legislativní postupy, tak se nemůžeme zbavovat odpovědnosti tím, že to všechno převedeme na delegované akty. Pokud to je něco nezbytného, tak to musí být ošetřeno legislativně. o to by se měla odvíjet eh, tato volba. A pak ty takzvané sunset klauzule o ukončení platnosti v budoucím okamžiku. Zejména to je přidělování mandátů komisi k provádění určité činnosti. A dokonce bychom mohli přemýšlet o tom, že by se na přípravě těchto tu účastnil i parlament. Takže, vážení kolegové, tady je tolik důležitých otázek, že skoro pro stromy nevidíme les, ale musíme se do toho pustit. Dovedu si představit celou řadu užitečných příspěvků, které se budou týkat toho, jak vyvážit určité aspekty, které tady nastaly nebo které ještě nastanou. A rád tedy si na ty vaše připomínky počkám. Děkuji mnohokrát panu poslanci eh, Rangelovi. Vy jste nám tady skutečně poskytl přednášku o evropském ústavním právu. Já vám děkuji, děkuji za to, že jste tady nastínil všechny ty detaily, ty jednotlivé aspekty uh, Eh, této záležitosti. A nyní dávám slovo jednotlivým eh, přihlášeným do diskuse. Jako první pan poslanec Daf. Děkuji. Já bych také nejprve chtěl poděkovat Paulovi Rangelovi a rovněž bych chtěl poděkovat našim tlumočníkům, kteří zde odvedli skutečně velmi dobrou práci. Já si myslím, že eh, musíme být velice obezřetní, eh, abychom se drželi mandátu výboru, který se má zabývat prováděním smlouvy, eh, Lisabonské smlouvy s ohledem na Evropský parlament. Toto by mohla být velice široká eh, oblast, a je zde skutečně několik velmi důležitých zásadních ústavních otázek, které jsou zde nastoleny. Pan zpravodaj tady zmínil celou řadu z nich. Já se však domnívám, že bychom to měli poměrně eh, zkrátit eh, tu zprávu, pokud má být přínosná pro příští parlament. Když se dostáváme do procesu změny smlouvy. Musíme tedy i my být velice sebedisciplinovaní. A rovněž bychom neměli zapomínat na to, že parlament si Lisabonskou smlouvou hodně polepšil a že obecně využívá své nové pravomoce velmi dobře. Třeba, že někde jsou ještě určité rezervy. Co se týče jmenování komise, tak nebudeme znát plný dopad změny smluv na postup volby eh, předsedy komise až do chvíli, kdy k tomu skutečně v praxi dojde. Tady se nejedná pouze o určitou schopnost politických skupin a politických stran při prosazování své úlohy v tomto procesu, ale půjde také o to, zda zvolený předseda komise bude požívat větší legitimitu jakousi dvojí legitimitu, pocházející od parlamentu i rady a zda bude takto schopen ovlivnit jmenování svého kolegia do větší míry, než tomu bylo v případě předcházejících předsedů komise a jejich schopnosti toto ovlivnit. Já nebo respektive mě velice zaujal návrh pana kolegy Rangela na to, eh, abychom se dále věnovali struktuře komise a schopnosti parlamentu uspořádat eh, toto kolegium o něco lépe, než je tomu v současné době. Já osobně upřímně věřím, jak je to formulováno i v základním právním aktu publikovaném skupinou Spinelli, že co nejdříve bychom se měli oprostit od té myšlenky, že je stále nezbytné mít komisaře každé jednotlivé národnosti, z každého jednotlivého státu. této souvislosti jsou tedy velice oprávněné podněty ke snížení velikosti komise a to, že by bylo chybné nutit Evropské radě odpovědnost vytvořit jakýsi vzorec pro stanovení spravedlivé rotace mezi jednotlivými členskými státy. toto bylo předurčeno k, záni- k tomu, že to fungovat takto nebude. Já se alespoň domnívám, že tomu tak je. Každopádně je to důležitá otázka, protože mimo jiné je zcela zřejmé, že instituce, která si v důsledku Lisabonské smlouvy pohoršila nejvíc, je komise. Neboť její úloha je oslabena zejména ve vztahu k Evropské radě. A je, eh, respektive to není v zájmu Evropské unie mít slabou komisi. V zájmu unie naopak je, abychom nějakým způsobem transformovali komisi z toho stávajícího stavu tím, čím je nyní. A o tom se pochopitelně můžeme bavit, jako jak fun- jakým způsobem je nastavena nyní, abychom to převedli na skutečnou parlamentní, eh, parlamentní systém vládnutí. Nicméně je zde přímý vztah na fungování parlamentu a já jsem s velkým potěšením si vyslechl to, když pan zpravodaj hovořil o úloze jednotlivých výborů tohoto parlamentu ve vztahu k planárnímu zasedání, eh, když popisoval ty metody práce. Myslím si, že také potřeba podívat se na efektivitu procesu trialogu Měli bychom mm, také na základě našich zkušeností se snažit nějak vylepšit fungování komise, respektive zapracování do rámcových dohod. Také bylo důležité, že zde zaznělo, že je potřeba eh, rovněž začlenit radu do rámcových dohod s parlamentem a rovněž, co se týče přípravy pracovního programu komise. I tady je důležité, aby rada byla začleněna do tohoto procesu, ať se jí to líbí nebo ne. Myslím, že bychom se měli zamyslet nad úlohou předsedy parlamentu během Eh, jednání s Evropskou radou, během zasedání Evropské rady. To je určitě něco, na co je potřeba se podívat. Já bych také chtěl zdůraznit, že je potřeba posílit mandát parlamentu v rámci vyšetřovacích výborů a dále také trvat na dokončení statutu evropských politických stran. Myslím si, že tento důležitý demokratický prvek eh, zde chybí a právě tato absence je velkou slabinou Evropského parlamentu. Na to bychom neměli zapomínat. Toto bychom neměli zrati, ztratit ze zřetele, když se chystáme na vytvoření dalšího parlamentu. Já se tedy těším na eh, váš návrh a jistě se k tomu dále podrobněji vyjádřím. Děkuji. Děkuji panu poslanci Dafovi a slovo má pan poslanec Moreira. Obrigado, presidente. Děkuji, pane předsedo. Já chci panu zpravodaj poděkovat za tento velmi široký záběr všech možných institucionálních aspektů, které se objevují ve vztahu mezi parlamentem a komisí. Já mám ale otázku, jestli bychom možná neměli být trošku omezenější v tom, čeho se bude ta zpráva týkat. Oblast, eh, na kterou by se měla tato zpráva vztahovat, je provádění Lisabonské smlouvy s ohledem na Evropský parlament. A nic jiného by ta zpráva pojednávat neměla. Bez ohledu na to, jestli s panem zpravodajem souhlasíme nebo ne, o tom všem, co nám tady říkal, tak se ptám, jestli bychom opravdu tam měli řešit ty otázky ústavního uspořádání Evropské unie v budoucnosti. Je na to teď správný okamžik? Já bych dával přednost tomu, abychom se trochu více koncentrovali na jádro této problematiky. A měli bychom využít co nejvíce těch změn, které Lisabonská smlouva přesla. Můžeme se ptát, jestli se nám to podařilo. Musíme konstatovat, že ten vztah mezi parlamentem a komisí se změnil v oblasti mezinárodních dohod, přijímání legislativy a politických jednání. A tím bych já osobně začal. A možná bychom se mohli podívat na oblasti, které by šlo zlepšit. Buď u legislativy nebo u mezinárodních dohod. Mohli bychom ověřit, jestli skutečně děláme to, co máme dělat podle Lisabonské smlouvy a mohli bychom například upozornit na různé nedostatky. Nebo opomenutím. Případně bychom se mohli snažit napravit ty nedostatky budoucnosti. A v kontextu toho všeho bych eh, já osobně zvolil tři oblasti. Přijímání legislativy, Tady je možné říct, že se nám podařilo posílit naši kapacitu upozorňovat komisi na to, co nás zajímá nejvíce a kde chceme, aby byla iniciována nová legislativa, to je opravdu jí pokrok. A dále si myslím, že řádný legislativní postup je obrovským posunem ku předu. Mám o něco více pochybností u těch aktů přenesené působnosti a u prováděcích aktů. Proces úprav evropské legislativy soulad s tím, co máme v prováděcích aktech a v aktech o přenesené působnosti, ještě pořád není u konce i několik let po vstup v platnost Lisabonské smlouvy a tím by něco měla dělat komise, ale také my. Je to uh, nedobré, že to tak ještě pořád je. A co se týče těch aktů přenesené působnosti, a zde musím říci, že si nejsem jistý, že jich musí být co nejméně. Já mám na to opačný názor. Myslím si, že pokud přetížíme náš legislativní proces tím, že budeme neustále hlasovat o různých technických záležitostech a zatížíme tím toto fórum, tak to bude problematické. Myslím si, že kolikrát by bylo lepší ponechat tyto akty na komisi. Jeden nedávný příklad je například měrnice o zdravotnické technice. V rámci níž jsou nařízení, která jsou, nebo pravidla, která jsou tak podrobná, že 90% českých států vlastně vůbec nevědělo, o čem hlasují. Já si myslím, že by bylo mnohem užitečnější, aby vznikla předem nejprve nějaká obecná pravidla na základě politického mandátu, mandátu a teprve potom by komise se na základě toho pustila do těch technických záležitostí. A to samozřejmě se týká i jiných regulačních nástrojů. Měli bychom se oprostit od toho, že nás někdo podezřívá z delegování, měli bychom si ulehčit práci, měli bychom si nechat víc času na to, abychom se mohli zaměřit na naše klíčové legislativní postupy a musíme si připomenout, že máme neustále kontrolu nad těmi akty přenesené působnosti. Je to v Lisabonské smlouvě, je to také uvedeno v interinstitucionální dohodě. A co se týče prováděcích aktů, tak i tady si myslím, že jsme možná byli příliš laxní. Pravidla komitologie mají určitou mezeru, protože umožňují, aby byly přijímány generické legislativní akty, což mně přijde jako oxymoron. Pokud to má být prováděcí akt, tak to musí být konkrétní. Nesmí být obecný nebo generický. proto ta změna prováděcích aktů v komitologii je podle mě při, zašla příliš daleko. Jsme příliš laxní, dovolili jsme, aby prováděcí akty se používaly tam, kde vlastně nad tím nemáme žádnou kontrolu, tam, kde by měly mít členské státy. A s tím tedy musíme něco dělat, abychom velmi jasně odlišili, kde je možné používat prováděcí akty a kdy akty v přenesené působnosti. Měli bychom se možná více omezovat na, nebo více zaměřovat na to, kde se používají. Co se týče hlasování na plánovém zasedání, jmenovitá hlasování velmi často u desítky různých zpráv a podněcích návrhů, které jsou velmi technické. Eh, to jsou věci, které by se lépe řešily na výboru kolikrát mluvíme, eh, kolikrát hlasujeme půl hodiny o eh, pozněcích návrzích u nějaké technické zprávy a podle mě to je plítvání naším časem. Kdyby se prostí občané na naše zasedání dívali, tak by ničemu nerozuměli. A rozhodně by to ani v nejmenším nezajímalo, protože ani samotní poslanci nemají tušení, o čem vlastně hlasují. A já si myslím, že by bylo mnohem lepší, aby se tyto věci vyřídily na specializovaném výboru. A dále k mezinárodním dohodám. Pan zpravodaj nastínil ty hlavní problémy, Lisabonská smlouva předělala nové pravomoce Evropskému parlamentu při vyjednávání mezinárodních dohod. Znamená to, že Evropský parlament musí vyslovit souhlas, což znamená, že tím pádem má určitý vliv na ta vlastní jednání, která by jinak neměl. A jsou tady dvě věci, o jedné z nich pro zpravodaj hovořil. Byl to příklad SWIFTu, který byl eh, původně parlamentem zamítnut. A druhá eh, věc, nebo po druhé, když se dohoda SWIFT vyjednávala, tak to bylo za úzké spolupráce s výborem Libe, který odcestoval do Washingtonu, kde se podílel na těch jednáních s Američany a eh, byla tam samozřejmě i rada a komise, kromě zástupců parlamentu. Ale já souhlasím s panem Sprodem v tom, že by měly být oddělené moci a že ten příklad, eh, jako je SWIFT, by neměl být pravidlem, pravidlem a spíše výjimkou. A co se týče Kolumbie a Peru, o nichž tady byla řeč, tak, si, eh, eh, tak tedy se parlament účastnil jednávání ještě před jejím uzavřením a před než se o nich hlasovalo v těchto zemích. Znamená, že ty parlamenty hlasovaly o nějakém postupu. A já si zase myslím, že to byla, nebo by měla být spíše výjimka. Co se týče doprovodu poslanců na různých mezinárodních cestách, já si myslím, že to je užitečné. Naší prací je monitorovat, jak ta jednání probíhají, sbírat se informace. A máme mnohem lepší postavení než národní parlamenty, protože ty velmi často jenom bez nějaké debaty potvrzují to, co bylo vyjednáno jejich vládou. A já si tedy myslím, že ty, to, co děláme my, je chválihodné. Vemte si například v mé oblasti, existuje řada mezinárodních dohod o mezinárodním obchodu a my jsme vytvořili něco, co můžeme říkat dobrá praxe. Možná, že se toho budou držet i ostatní výbory pro mezinárodní obchod. Ale jedna věc tady je, kterou ignorovat nemůžeme, a sice to, jak dlouho trvá, než se podaří nějakou takovou dohodu, uz, dohodu uzavřít a než vstoupí platnost. Může to trvat 3, 4, 5 let. Je to proto, že když je pak ta, ten návrh dohody přeložen parlamentu, tak um, kolikrát trvá rok, než se přeloží. A než um, se na ní podívají právníci, to by se mělo zlepšit. Rozhodně to není dobré. Ty dohody jsou často velmi prospěšné, ale trvá kolikrát mnoho let, než Eh, začnou platit. A měli bychom být eh, kreativní při ratifikaci. A teď bych se chtěl vyjádřit k politické kontrole komise. Rozpravy parlamentu by se měly vylepšit, už k tomu částečně došlo. A parlamentní vyšetřovací výbory by také mohly zlepšit svou práci. Parlament získal nové kontrolní pravomoci vůči komisi, ale určitě to jde ještě zlepšit. A na závěr jeden prvek, kde podle mě nenaplňujeme očekávání a o čem hovořil také pan Dav, je úprava politických stran. Ten, kdo má parlamentní přístup eh, v EU, a to jsem i já, já rozhodně nejsem žádný příznivec prezidentského systému, můj kolega to ví, Ale myslím si, že se nám nepodaří něco takového provést, dokud neukotvíme postavení evropských politických stran. My jsme se o to pokoušeli, ale nepodařilo se nám to. A tím pádem se nám nepodařil klíčový prvek Lisabonské smlouvy a to rozhodně také z této zprávy nesmí chybět. Děkuji mnohokrát panu poslanci Morejerovi za toto vystoupení, které poskytlo velice důležité podněty do této rozpravy. Dále se do rozpravy přihlásil pan poslanec Scholz, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já začnu tam, kde skončil kolega Duff protože ten říkal, že s velkým zájmem a s velkým očekáváním se počká na písemnou zprávu pana zpravodaje. Já to chci zopakovat. Myslím si, že až budeme mít před sebou písemnou zprávu, tak budeme moci o tom intenzivně diskutovat, co z těch mnohých otázek, o kterých pan zpravodaj se, pan zpravodaj se zmiňoval, a já mu děkuji za velmi obšírné pojednání, tak potom bude evidentní, že k tomu bude muset přistupovat zejména politicky. A já bych se pokusil tady zdůraznit dva aspekty, které z mého osobního pohledu mají centrální důležitost, protože máme-li se hovořit o provádění Lisabonské smlouvy, máme-li se z toho poučit a máme-li předložit nějaké návrhy pro příští volební období, tak bychom se měli hlavně v diskuzi zaměřit na konkrétní historickou situaci. Euroskepticismus eh, narůstá, kritika fungování celého systému, tedy EU, se stala každodenní součástí eh, debaty ve, ve, ve všech členských státech. A volby v příštím roce v květnu ukážou, pokud nebudeme schopni na tyto klíčové otázky odpovědět, tedy jak můžeme zajistit, aby celý ten systém fungoval dobře, tak aby každodenní potřeby eh, byly brány seriózně prostřednictvím politiky, tak ten projekt nebude úspěšný a celá ta konstrukce se potopí. A to je vlastně politická dimenze celého tohoto projektu, a kterou si musíme uvědomovat. Já bych nechtěl, aby naše zpráva byla čistě funkční, aby popisovala nějaké různé mechanismy vztahu mezi parlamentem a komisí. Já si myslím, že neustále konstatujeme u různých témat, že poměr nebo vztah mezi parlamentem a komisí a případně i radou je klíčová. Rada nechce posílení role parlamentu. Proč ne? Protože mocenská pozice jednotlivých členských států při různém vyjednávání kompromisu, hledání koncenzu posiluje postavení rady. Pokud ale chceme dosáhnout demokratizace, rozhodování a větší účasti občanů, tak musíme posílit naši roli. A tady bych zpravodaj řekl, mějte více podlahy, eh, pardon, odvahy. Zaměřte se také na ten vztah mezi komisí a radou. Bez toho to eh, nebude dávat velký smysl, bude to jenom kosmetická zpráva a ničemu to neprospěje, protože eh, všechny ty instituce musí být určité rovnováze a zájemně se doplňují, protože ten eh, problém je komplexní a měli bychom mít tedy více odvahy. A druhá důležitá věc nebo téma, o níž jsem chtěl hovořit, všechno, co říkali mi kolegové přede mnou, jak fakticky probíhá kontrola komise prostřednictvím parlamentu, tak v tom naprosto s panem Moreirou souhlasím. Musíme dělat mnohem více, odvádět více práce. A potřebujeme mít také legislativní kompetenci, tedy musíme mít iniciativu, a abychom mohli navrhovat zákony tam, kde něco nefunguje dobře nemusíme mít eh, spoustu eh, různých kompetencí, ale měli bychom mít možnost eh, vytvářet legislativu tam, kde budeme mít pocit, že ji potřebujeme. V tom se musí ten právní rámec v EU změnit a potom se můžeme bavit o nějakých podrobnostech, jak by měla být nastavena politická rovnováha mezi poslanci, stranami a dalšími. Tím se dostávám ke třetímu bodu, což je role poslance, která musí být zachována a stejně tak i role politické skupiny, která by možná mohla být i posílena. Musíme mít parlament, který bude jednat politicky, který bude eh, reálně v postavení hledat nové způsoby, eh, například integrace vůči radě. A to nepůjde bez toho, aby byla posílena role poslance a role politických skupin. Samozřejmě, že potřebujeme mít odborné zázemí, jako jsou sekretariáty a e, e, různí asistenti, ale bez posílení toho vlivu poslanců a politických skupin to nepůjde. Samozřejmě se můžeme bavit o tom, kde by mělo být více prováděcích aktů, kde více v aktů přenesené pravomoci, kde více výbory a tak dále, ale to všechno se bude odvíjet od toho, jak je nastavená rovnováha institucionálních struktur. A za čtvrté, a tím končím, já považuji za důležité, abychom se zamysleli nad tím, jak parlament a politika je a jak se rozhoduje politice, jaký, jaká je tady vazba na reálný život, protože spousta lidí má pocit, že Evropa je hrozně složitá, daleko a my významně přispíváme k tomu, že politika není transparentní protože často eh, neříkáme jasně, kdo má na jaké úrovni za jaké rozhodnutí odpovědnost. Pokud by bylo jasné, na čem, jak je, je má stanoviska rada, eh, kde platí subsidiarita, tak by to bylo mnohem přehlednější. Měli bychom mít možnost Eh, také předat zpátky nějaké kompetence na národní nebo regionální úroveň. A pak bychom měli jasně říct, že jsou určité věci, o kterých můžeme rozhodovat jenom v Evropě. Ten duální vztah, kdy určitých věcech se rozhoduje v Evropě a určitých eh, na úrovni členských států, eh, je to, to je naprosto zásadní a to by se také mělo promítnout do této zprávy. A teprve z tohoto pohledu bychom měli hodnotit, jestli se dobře postupovalo u dohod, jako je SWIFT nebo dalších bodů. Jsou určité mezinárodní dohody, kde je potřeba sjednodušit rozhodovací postupy, i, ta, i ten čas, eh, který to trvá, než dojde k uzavření nějaké dohody a jejímu vstupu v platnost, tak to musíme zkrátit, protože často eh, se rozhoduje v jednom volebním období a teprve v příštím to vůbec eh, začne fungovat a teprve potom to občané můžou vůbec vnímat a to zase přispívá k tomu otržení občanů od politiky. A to je úkolem také našeho výboru. Snažit se o posílení demokracie a a například také říkat, ehm, kde si myslíme, že by se Lisabonská smlouva měla zlepšit, nebo kde nefunguje dobře. Myslím, že s touto zprávou je spojená určitá naděje, že poukážeme na to, kde ta spolupráce institucí nefunguje tak, jak původně měla, nebo jak jsme mysleli, že bude. Grazie Děkuji a jako poslední se přihlásil pan poslanec Bronz. Děkuji. Já budu velice stručný. Já jsem se s velikým zájmem vyslechl vystoupení pana Rangela o přímých či nepřímých volbách předsedů. Bylo to velice eh, zajímavé a plné mnoha zajímavých eh, informací. Nepřímná volba předsedy komise je možná bez změny smlouvy. Prostě jednoduše tím, že politické strany eh, přijmou soupeřící kandidáty. Ale mě jenom zajímá, máme nějaké eh, průzkumy, které ukazují, že voliči budou akceptovat to, že budou moci volit pro evropské politické strany? A volit takto své kandidáty komise. Já se domnívám, že i nadále budou hlasovat podle národních kritérií pro národní strany. Samozřejmě přímá volba předsedy komise, to by vyžadovalo změnu smlouvy, ale vyžadovalo by to ještě něco dalšího. A zase tam se máme nějaké důkazy o tom, že dostatečný podíl voličů je seznámen s úlohou předsedy či s úlohou komise, nebo že vůbec je vědom existence předsedy komise? tak eh, aby bylo možné vůbec realizovat nějaké racionální hlasování. Já se domnívám, že jestliže bychom v nějaké blízké budoucnosti měli být nezávislé hlasování, eh, volbu předsedy komise, tak by ta účast byla opravdu minimální, protože lidé by nevěděli, o co se jedná. A tímto se dostávám ještě k druhé věci, a to sice, že Lisabonská smlouva tedy rozšířila úlohu Evropského parlamentu, tu legislativní úlohu Evropského parlamentu, to celá řada lidí vítá, ale pochopitelně má to smysl zase jenom, pokud poslanci vědí, o čem hlasují. Možná se vzpomenete, kdy v květnu jeden našich místopředsedů, pan Papastamkos, eh, když tam došlo k té události, tak pan Schulz, když došlo tady, promiňte, k tomu k tomu kolapsu, tak pan Schulz řekl, že to, ta množství toho hlasování je tak obrovské, že europoslanci nevědí, o čem hlasují. Musíme si položit otázku, proč k tomu dochází. Proč? Je to prostě proto, že pozměňovací návrhy například přicházejí v poslední chvíli. Takže i když mm, by si europoslanci procházeli veškeré hlasování na poslední, respektive den předtím, tak třeba může dojít k tomu, že těsně dvě hodiny před hlasováním se všechno zase změní. A dochází k tomu. Dochází k tomu, došlo k tomu třeba e, na tomto výboru. Když si vezměte to dopolední zasedání na poslední plenárce, my jsme ten večer předtím čekali, možná až do půl deváté večer. Doufali jsme, že dostaneme hlasovací seznam, nedostali jsme ho, tak jsme prostě odešli domů. A nakonec jsme zjistili, že to dorazilo až někdy v 11.45, čili my jsme museli přijít na výbor následující den a mm, načetli jsme nějaké zprávy, jak budeme hlasovat. Já jsem tady měl asistenta, který velmi rychle se snažil přepracovat tyto věci do hlasovacího seznamu a všiml jsem si, nebudu jmenovat konkrétně, ale všiml jsem si, že někdo, kdo seděl těsně přede mnou, <clears throat> předložil celou řadu pozměňovacích návrhů a následně vůbec o nich nehlasoval. Já jsem si říkal, proč? Možná protože vůbec je následně nerozpoznal. Já nechci ještě znovu vyjadřovat svůj názor k Evropského parlamentu, udělal jsem to už mnohokrát, ale myslím si, že hlasování v jakékoliv legislativní sněmovně by mělo být informované a racionální hlasování. A jestliže máte takovéto postupy, tak to není ani jedno, ani druhé. Následně, jak víte, vlastně se tady signalizuje většině poslanců podle jednotlivých frakcí, jak mají hlasovat, palec nahoru nebo palec dolů. A ono nejde o to, že by europoslanci se nerozhodli, neuměli rozhodnout sami, ale oni prostě sledují to, co je jim řečeno a následně jedno, jednoduše podle toho hlasují. Já se snažím z toho všechno sledovat, snažím se pracovat se svými asistanci, ale, ale opravdu je to obtížné, když nároveň připravujete debaty, zúčastníte se jednotlivých debat, nemůžete být na obou místech naraz. A často mám i situaci, kdy dva asistenty vysílám na dvě různá místa a následně se snažím skombinovat to, co se ke mně dostává. Takže není to vůbec jednoduché. Děkuji. Bene, grazie. non. Děkuji. Vypadá to, že nikdo další se nehlásí a nyní tedy nevím, zda pan poslanec Rangel si ještě přeje zareagovat na to, co zde zaznělo. Ano, děkuji. Jenom ale velice rychle. Takže já myslím, že pan Moreira a pan Dav se shodli na jedné věci a to, že je potřeba dát této zprávě jasný mandát. Myslím si, že i pan Scholz má naprostou pravdu. Pokud chceme zpracovat administrativní zprávu, další evropský text výboru pro ústavní záležitosti, dobře, tak eh, já jsem se rozhodl, že půjdu cestou jiného textu. Chtěl jsem, nechtěl jsem zpracovat čistě správní text. Pokud jde o ty delegované akty, o ty mezinárodní e, smlouvy a tak dále, tak samozřejmě naše vyjádření mohou mít e, velké důsledky, naše rozhodnutí mohou mít velké výsled, důsledky a velké dopady na praxi. Je potřeba, aby si všichni tuto povinnost uvědomili, jak poslanci, tak i všechny ostatní evropské instituce. Pokud chceme, aby Lisabonská smlouva fungovala vyváženě a abychom všichni respektovali Evropský parlament, Evropskou komisi, tak já v žádném případě se nevzdám toho, že politicky mám právo hodnotit tyto vztahy, protože to od nás samozřejmě naši voliči očekávají. Lidé očekávají, že řekneme, že ten či onen mechanismus eh, je možné tak či jinak zlepšit, funguje tak nebo jinak a tak podobně. Takže um, já si myslím, Eh, že je důležité podívat se vždy na věci eh, s nadhledem, vidět tu situaci eh, celkově. A to je přesně ten přístup, který podporuji. Kromě toho si myslím, že je to také užitečnější, protože Eh, tady máme zprávu o radě, tu zprávu, kterou řeším já, zprávu o triale, o víceúrovňovém řízení. Je to tedy jakési trio zpráv. Eh, budeme mít tedy dvě ústavní zprávy o radě, o tom víceúrovňovém řízení, o vztazích eh, mezi institucemi a následně vztahu, zprávu o vztahu vztazích mezi komisí a parlamentem. která se týká určitých ustanovení Lisabonské smlouvy, ale já si myslím, že náš mandát je také eh, ústavní eh, povahy. Jinak eh, souhlasím s tím, co kolegové uvedli. Děkuji eh, za to. Musím si teď sesumírovat eh, eh, všechna ta vyjádření. Souhlasím s panem Moreirou, který hovořil o tom, že třeba rozlišovat legislativní interinstitucionální otázky a otázky politického mm, dohledu. Je možné tímto způsobem samozřejmě postupovat, ale je vždy potřeba na to zároveň ještě hledět z toho makropohledu, z nadhledu. Každopádně panu Moreirovi velice eh, děkuji za uvedenou klasifikaci, která je velice dobrá, zajímavá. Dále chci říci, že myslím, že se asi také shodneme, pokud jde o prováděcí akty a akty v přenesené působnosti. Ono jde o to, které záležitosti jsou jak podstatné. Jsou politické věci, které necháváme na delegované akty, ale funguje to někdy i naopak, že se zaobíráme celou řadou věcí, které vlastně nejsou až tak důležité, zajímavé pro Evropský parlament, ovšem s tím, že následně budeme mít pravomoc dohledu a kontroly. A Ono jde vlastně o jakousi technickou interpretaci politické záležitosti, když parlament vydává legislativní návrhy k technickým podrobnostem, tak eh, samozřejmě vykonává správní či kvasy správní eh, moc a nikoli v čistě moc zákonodárnou. Proto si myslím, že mezi oběma záležitostmi je eh, vazba v každém případě je potřeba z toho vyvodit ty eh, důsledky a myslím tedy, že to, co říkal pan Moreira, je velice důležité a zajímavé. Další věc. Politická otázka, na kterou odkázal pan Dav a o které hovořil také pan Moreira. Já teď mám na mysli organizaci eh, rady a otázkou předsedy. Já myslím, že to je potřeba nechat na radě, ale sám Nevím, jestli ta současná situace, kdy dochází k určitému eh, smíšení, ehm, nedostatečnému rozlišení těch rolí, je pozitivní. Když vycházím z anglických ústavních zkušeností, tak ehm, existuje vždy jedna instituce, jedna postava, která eh, stotožňuje, představuje tu instituci, může to být král, kdokoliv. Eh, může to se vzdát v této souvislosti trochu přitažené za vlasy, nicméně myslím si, že je užitečné se nad tím takto zamyslet. Problém je ovšem eh, v tom, aby to nebylo v rozporu mm, s některými platnými zásadami, protože jde vlastně o uznání toho, že politická rozhodnutí přísluší radě, že parlament, eh, Evropský parlament eh, se má účastnit, ale není to rovnocený partner, čímž by se snížila pravomoc a váha parlamentu. Evropský parlament má své legislativní pravomoci a určité nutné vztahy s radou. Takže váš návrh, pane Moreiro, je užitečný, ale nevím, jestli úplně plně eh, vyhovující. Pak tady byla ta otázka eh, zákonu či legislativy o politických stranách. Myslím, že bude určitě dost lidí, mm, kteří se budou stěžovat na to, že jde o krok zpět. A já si myslím, že současná situace určitě není dobrá a bez ohledu na to, jaký bude výsledek, eh, si myslím, že je potřeba situaci zlepšit. Prozatím myslím, že ta legislativa o politických stranách není dostatečná. Sám jsem vždy usiloval o její eh, změnu. Ale Nevím, nakolik eh, ty dosavadní eh, snahy o změnu a zlepšení byly, byly úspěšné. Komise se snažila přijít s určitými návrhy, ale nesmíme zapomínat, že to je celá mm, struktura ústavního modelu a proto se domnívám, že se ještě mohou zamyslet nad tím, jak to v tom textu konkrétně zmíním, ale zmínit by se to mělo. K tomu, co říkal pan Scholz, tak eh, i s ním se shoduji. Co se týče vyjádření pana Bronce, pan Bronc byl poslancem britského parlamentu, jestli se nemíním, působil jste ve Westminsteru, pane Bronci, a pokud tomu tak bylo, tak asi víte, jak eh, britský parlament funguje. Měli byste si tedy postižovat na to fungování britského parlamentu. Myslím si, že je potřeba kritizovat na těch místech, kde to je, relevantní. A co se týče jmenování předsedy Evropské komise, pan Vital Moreira zastává parlamentní eh, hledisko, to já samozřejmě vím a chápu, ale eh, v modelu eh, řízení se projevuje velká frekvence těch prezidentských eh, modelů. S tím, že nesmíme zapomínat na to, že evropský prostor je prostor velice různorodý a namísto majoritní eh, demokracie by mohlo dojít ke konsenzuální eh, demokracii, ale myslím, že mezinárodní zkušenosti zatím eh, neukazují na výhodnost a myslím si, že pro velké prostory, velká seskupení, ten prezidentský model má své výhody a opodstatnění. Pokud jde o jmenování předsedy komise, tak tomu bych ještě doplnil. Navážu na to, co říkal pan Brons. To byla zajímavá věc že pokud by se přímo volil předseda komise, takže vlastně není jasné, zda voliči budou vůbec vědět, o koho půjde, zda budou znát toho kandidáta a že vlastně nevýhodu mají jak přímé, tak nepřímé volby. Takže pro pana Bronce jsou voliči eh, nepříliš informovaní. Ale předseda komise již nyní existuje a teď eh, je otázka, zda chceme dát eh, občanům právo zasáhnout do výběru, do voleb, dát jim tu možnou možnost přímé volby v tom prezidentském systému, či nikoliv anebo eh, nebo prostě jenom můžeme si říct, tak to je a tak to bude. Možná uh, si můžeme říci, že to nebude úplně ideální, ale přesto si myslím, že je lepší, když je tady přímější vazba mezi uh, tím zástupcem Evropské komise a voliči. Navíc eh, například ve Spojených státech, což také pro nás může být určitý ústavní model, tak většina občanů vlastně nehlasuje v prezidentských volbách. Uh, a je to mnohem homogenější země než Evropská unie. Nikdo si nemyslí, že americký prezident nemá dostatečnou legitimitu. Ačkoliv eh, ho volí 60-70 obyvatel, kteří se zúčastní eh, voleb. A jsou to zvoliči z různých států, ale vlastně to není důležité. Hlasuje se pro federálního kandidáta. A můžeme se ptát, eh, proč by to nemohlo fungovat eh, i v Evropské unii. Eh, byli by tak zohledněni všichni voliči, zafungovaly by demokratické principy, hlasovalo by se pro toho, kdo se voličům více líbí. Takže já bych byl pro demokratickou volbu předsedy komise a za to bude kandidát silný či slabý, to bude záležet samozřejmě na voličích. Jiná věc ehm, je, jestli si přejeme zachovat tuto funkci ne, nebo ne. Ale to už je jiná věc. Chtěl jsem jenom takto reagovat na to, co řekl pan Bronz. Já se snám, snažím vždy reagovat na různé názory a to myslím, že bude to bude ode mě vše. Pečlivě jsem si zaznamenala vaše eh, poznámky, budou o nich přemýšlet. Dario. Děkuji, to bude velice náročný úkol a stejně tak je hodně nabitý ten eh, časový rámec, pokud chceme ještě zvládnout tuto eh, zprávu v rámci stávajícího mandátu. Čili já navrhuji, aby to proběhlo následujícím způsobem 17. prosince 2013 představení návrhu zprávy pana poslance Rangela. Veřejné slyšení 20. ledna, dále 23. ledna 2014 hůta pro předložení pozměňovacích návrhů a 11. prosince hlasování ve výboru na plenárku v březnu 2014. Doufám, že s tím tedy souhlasíte. Pokud k tomu nikdo nic nemá, považuji to za stanovené. Další bod projednat nemůžeme, protože pan poslanec Messerschmidt zde není, takže to odložíme na zítra. A nyní vás poprosím o chvilku trpělivosti, abychom mohli ještě projednat bod, kde jsem zpravodajem já, a to je bod číslo 7, což je výklad článku 202 odstavec 5 jednacího řádu parlamentu o zjišťovacích misích. Tady to jsem měla starosti já, abych vypracoval písemné stanovisko, které, pokud budete souhlasit, o něm budeme hlasovat zítra dopoledne. Je to poměrně jednoduchá záležitost. O co jde? E, petiční výbor nás požádal o výklad právě článku 202, pokud jde o zprávy, které má vypracovávat tento výbor po provedení zjišťovacích misích které se konají v určité zemi, v určitém regionu a snaží se ověřit informace, fakta, mm, aby reagovali na žádost občanů předloženou formou petice. E, toto řeší odstavec 5, článek 202. A nyní cituji, tady se říká, že e, výbor může uspořádá zjišťovací misi, jehož se týká tato eh, mise. Hovoří se o tom, že zprávy vypracovávají jednotliví účastníci mise, předkládají se eh, předsedy, předávané předsedovi parlamentu. Proč výbor po nás požaduje výklad? Tak jde o to, že se uskutečnila jedna takováto kontrol, zjišťovací mise do Galicie a účastníci této mise se neschodli na tom, jak vypracovat zprávu k této misi. Následně ani výbor Pety jako celek nedokázal nějak přistoupit ke schválení této zprávy. Nevěděli, jak pravidla se tady vztahují. Eh, předsedkyně tohoto výboru odkazuje na článek 52 jednacího řádu, ale to se týká něčeho jiného. Tento článek se týká zpráv vlastní iniciativy. Zde je to ale jiné. Tady se jedná o velmi konkrétní, specifický proces, který se týká právě petičního výboru, kde by měly teda, tedy být na konci vypracována zpráva, která je eh, postoupena předsedovi parlamentu. V článku 52 se říká, že zpráva o misi je vypracována jednotlivými účastníky. Neříká se tady nic o tom, že by mělo proběhnout hlasování. Zde eh, se tedy zdá, a já se tady držím názoru právní služby, že eh, vypadá to tak, že zpráva o tom, co proběhlo během mise, musí být vypracována na základě koncensu Jinými slovy, musí s ní souhlasit všichni členové delegace. Pokud k tomuto nedojde, tak každý mm, uvede výčet faktů tak, jak je vnímal on a konsensus se následně týká v zásadě jenom toho, že prostě byly tam rozdílné názory mm, k zjištění jednotlivých faktů. Článek 202 ale říká, že výbor musí schválit tuto zprávu. Čili nějaké to schválení by mělo nastat ze strany většiny a e, právní služba se k tomu staví tak, že mm, jestliže tedy nenastane schoda, tak mělo by prostě proběhnout hlasování, hlasování o té zprávě a pokud e, konsenzus není, tak ta zpráva není, není možné tu zprávu předložit. Já zde mám také mm, to stanovisko v písemné podobě, nalezneme se to ve svých složkách, kdy e, toto všechno potvrzuji. A jedině, na co bych chtěl upozornit, je, že na konci toho stanoviska se říká, že zjišťovací mise. Já vám teď přečtu ten názor té právní služby a můžete následně s tím souhlasit nebo nesouhlasit. Když se říká, že zjišťovací mise a zprávy mají za cíl poskytnout výboru, tedy výboru o petičnímu výboru, nezbytné informace pro další posouzení petice. Tudíž tyto vypracování takovýchto zpráv je výhradná odpovědnost účastníků této návštěvy, kteří musí se snažit nalézt konsensus. Pokud konsensus není nalezen, zpráva musí eh, zohlednit rozdílná zjištění faktů či rozdílné názory. Zpráva je předložena petičnímu výboru pro eh, odsouhlasení prostřednictvím hlasování, pokud předseda případně nevy, neprohlásí, že je možné předkládat pozměňovací návrhy. Na tyto zprávy se nevztahuje přímo ani nepřímo článek 52. Jestliže výbor nedosáhne souhlasu, jestliže není dosazeno souhlasu výboru, či nedojde ke shodě mezi jednotlivými členy, tak zpráva není předložena předsedovi. Já se domnívám, že tady bychom měli jenom vyškrtnout ta slova, pokud není dosaženo souhlasu mezi členy. Protože eh, tady jako bychom, to trošku potom bylo následně zmatečné, čili já bych vyškrtnul jenom tuto část, pokud není dosazeno souhlasu mezi účastníky, takže já bych byl rád, by tady bylo jenom. Jestliže není eh, nalezen souhlas výboru, pokud výbor nevydá souhlas, tak já bych, já bych to tedy navrhoval takto, aby to bylo formulováno. Čili to je ten návrh stanoviska, hlasovat se o tom bude zítra dopoledne a vidím, že se tady hlásí eh, paní poslankyně, nebo respektive několik kolegů. Paní poslankyně Petrovič, prosím, máte slovo. Yes, thank you very much, Mr. Děkuji, pane předsedo. Já budu velmi stručná, protože ta poslední debata byla tak strašně dlouhá, takže jako stínová zpravodajka vítám e, toto stanovisko. Jde o vyjasnění pravidel týkající se zjišťovacích misí je naprosto správná. Správné, že ta část obsahu si nevyžaduje koncenzus účastníků těch návštěv, protože jde o jakási fakta zjištěná ze strany těch účastníků těch misí. Takže naprosto souhlasím tou argumentací, která je obsažena v odůvodňujícím prohlášení eh, vašeho nebo v té odvodňující části vašeho dopisu, tedy že je nejlepší dát účastníkům mise možnost vyjádřit svůj názor, reflektovat různá zjištění a je potřeba to jasně vyjasnit v tom textu. Myslím, že to je možnost, která potom výboru dává možnost být přesně informován a myslím, že to odpovídá i pravidlo 202 jednacího řádu, aby výbor měl dispozici maximum informací. Analogicky s tím také obsahová část zprávy nemůže být předmětem takového postupu, vzhledem k tomu, že se um, hlasuje většinově a tím pádem by potom uh, se to nemohlo promítnout to, co jste vy eh, sformuloval jako zpravodaj, je podle mě výborné vysvětlení důvodů, které k tomu návrhu vedly. A celkově za to mohu vyjádřit svou podporu této zprávě. Grazie. Allora, kolega Bronze. Děkuji. Dále se hlásí pan poslanec Bronz. Já už jsem našel odpověď na tu svoji otázku, kterou jsem chtěl položit, takže už nemusím vystupovat. Dobrá, vypadá to, že nikdo další se nehlásí. Hlasovat o tom našem výboru budeme zítra dopoledne. To je zatím vše, tímto končím dnešní schůzi. Ale ještě dvě věci si musíme teď připomenout. Za prvé, zítra ráno se uskuteční schůze koordinátorů v 9 hodin a následně v 9.50 začne řádná schůze výboru. Za druhé, odpoledne se uskuteční tento velice důležitý seminář, kdy by měl proběhnout tento dialog a spolu s občanskou společností, e, zejména s těmi zástupci náboženských, filozofických komunit či různých komunit bez vyznání, bychom měli pohovořit o situaci v souvislosti s nadcházejícími volbami, tedy jakým způsobem by občanská společnost mohla přispět k tomu, že se zlepší účast na příštích volbách. Děkuji a uvidíme se zítra. Naschledanou.